Dear colleagues, kolegové, dámy a pánové, poslanci, poslankyně Evropského a národních parlamentů, zástupce rady, místo předsedo parlamentu, pane eh, generální řediteli, dámy a pánové, dnes odpoledne je to pro nás velké potěšení, že mám možnost otevřít, zahájit zasedání, meziparlamentní zasedání o mm, základních právech, aspektech romské inkluze a boj proti xenofobii vůči Romům a výbor Libe a Evropský parlament obecně přičítají velkou pozornost tomuto tématu, jak i vyplývá z rezoluce z 25. 10. 2017 právě o aspektech lidských práv, integrace Romů a tato, toto usnesení zdůrazňuje, že i přes veškeré úsilí a finanční prostředky, které byly vynaloženy a i přes mm, různé fondy a programy, které řešily problémy romské komunity, životní podmínky této komunity se nikterak významnou měrou nezlepšily v posledních letech a integrace Romů nepostoupila vpřed tak, jak by měla abychom bojovali proti marginalizaci Romů, diskriminaci a vyloučení, exkluzi, tak toto usnesení obsahuje zvláštní specifická doporučení určená členským státům, jako například plná implementace národních strategií pro integraci Romů a i apeluje se na komisi, aby vylepšila Eh, rámec pro tyto národní strategie po roce 2020 s cílem vylepšit, aktualizovat tento přístup. A tato akce představuje příležitost rok poté eh, provést takovou inventuru vývoje na národních a evropské úrovni spolu s našimi tedy kolegy z národních parlamentů. Pokud jde o jazykový profil této schůze, prosím vězte, že tlumočení k dispozici do všech oficiálních jazyků EU, kromě dánštiny, lotyštiny, maltštiny a jirštiny. Omlouváme se. Dnešní program bude zahájen několika řečníky a já s potěšením vítám paní Livy Jaroku, naši místo předsedkyně Evropského parlamentu, potom doktorku Doris Wolfschleiner, která je eh, která působí na stálem zastoupení Rakouska v EU a Týnu a stolu generální ředitelku pro spravedlnost a práva spotřebitelů Evropské komise. Nyní s potěšením nejprve dám slovo paní Livy Jaroce, místo předsedkyně Evropského parlamentu, která je naším prvním řečníkem a zahájí dnešní akci. Máte slovo, paní Jaroko. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, milí účastníci, dámy a pánové. Děkuji, že jste přišli na tuto akci a jsem velice ráda, že i já vás mohu přivítat jménem pana Tajanyho, parlament, pokud jde o Romy, tak vždycky byl takovým průkopníkem. Před pár lety to byl pan Buzek, který pochopil, že pokud se nesjednotíme, tak komise nebude brát naše návrhy vážně. Takže on osobně eh, šel na neformální jednání s panem Barroso a tam mu vysvětlil, jaká je situace a díky parlamentu a našemu úsilí a díky frakcím všem frakcím, které podpořili toto usnesení, tak hm, potom i v roce 2011 maďarská vláda mohla tento dokument nechat schválit v radě. Já říkám, že to bylo snadné. Proč? Protože jsme v tomto období v roce 2011 jsme bojovali s celou řadou argumentů ekonomické integrace a hm, tehdy to bylo my jsme ukázali i, že sociální ekonomika a že i finančně, ekonomicky řečeno, eh, tak je to eh, užitečné. A v roce eh, takže je, mm, původní myšlenka byla dostat tedy Romy, především romské ženy na trh práce a a mm, tehdy ale se mělo za to, že by stačila pouze rámcová e, strategie, že nepotřebujeme žádný předpis. Ale paní Soraya se tomu začala věnovat a zjistila spolu s kolegy, že implementace především tedy té příslušné směrnice je velice chabá, že to ohrožuje i úspěchy v jiných odvětvích. V roce 2010 e, lidi kteří eh, jsou marginalizováni v Evropě, těch bylo 45 až 40 až 50 milionů, takže týkalo se to především Romů. A my jsme proto požádali komisi, aby vytvořila novou mapu evropské chudoby, která nám ukázala, že je eh, asi jenom 50% těch chudých je, na, je našeho původu a ostatní hm, v podstatě, kterých, kteří nejsou Romové, tak jsou na tom stejně. A tedy mm, údajně, tedy podle toho dokumentu je to 43 milionů a 10 milionů z nich jsou Romové. Dnes je to 120 milionů celkem a, a, a asi 80 mm, milionů Romů, kteří jsou chudí. A tento rámec se začal rozvíjet e, i mm, národní orgány se snažily plnit své sliby a z roku 2011, ale pořád, co jsme zjistili, i když mm, došlo k alokaci velkých prostředků, i že díky tomu, že sice ta mašinerie, která pracuje na chudobě, na snižování chudoby, především u Romů, je, ta mašinerie je dost rozrostlá, tak pořád ještě Není to dostatečné, především třeba ty prostředky ze sociálního fondu a pořád Romové žijí v chudobě. A pro takže asi to vypadá, že v posledních pěti letech jsme udělali málo eh, s integrací eh, do těch projektů, které jsme mm, předkládali, tak těch Romů bylo málo. Eh, jejich zapojení do projektu bylo velice chabé. A náš průzkum ukázal, že tyto projekty, které eh, v podstatě eh, kde eh, se zapojili přímo tedy lokálně Romové, tak byly udržitelné. A kolegové se mě ptali, proč více tam nehovoříme tedy o, té, o tom tedy o té segregaci Romů a o tom, že chceme bojovat proti segregaci nebo rasismu vůči Romům, takže ano, eh, my, my říkáme, že eh, by to tam mělo být. Proto Soraya ve své zprávě napsala eh, jasně, které kroky je třeba učinit, v této eh, směrnici a co je třeba přijmout, aby se změnila ta část, která se týká diskriminace. My jsme se ale ponaučili a můj životní příspěch, příběh ukazuje, mě by se nikdy nic nepodařilo takto, kdyby rodiče eh, neapelovali na moje eh, práva, lidská práva, mm, mm, a e, oni mm, se snažili sami. Já si e, by nám moc nepomohlo, kdybychom věděli, že někde existuje nějaká směrnice. Ale e, oni pochopili, že musím se učit a že musím být nejlepší žačkou ve škole a tím budu příkladem a tím budu bojovat za sebe a za ostatní. A potom jsem pochopila, že důvod, proč jsme eh, schopni, nebo moje rodina, proč byla schopna obhajovat naše práva, práva Romů, tak je, že mm, můj otec eh, eh, trval na tom a snažil se, abych nebyla segregována ve škole a to tež platí potom na trhu práce. Já můžu konkurovat jenom, když budu mít stejnou kvalifikaci jako ostatní. Proto, píše to Soraya, mm, práce dobré školy, školky. A to ale nebude fungovat, pokud nebudeme mít řádné předpisy proti diskriminaci a pokud lidé se s tím nestotožní. A nic se nezmění, když nebudeme mít nástroje na to, abychom změnili školství, životní podmínky, situaci na pracovištích a nejenom v, ve smyslu základních práv, nejenom v tom smyslu, eh, že budeme bránit diskriminaci, ale tím, že zajistíme efektivitu těch projektů, že peníze eh, jaksi nebudou někam unikat, že to nebude černá díra. A proto všichni poslanci se sjednotili, tedy všichni, kteří jsou původu, romského původu, takže mm, se dohodli, že budeme pomáhat komisi s finančním plánování a Soraya ta Eh, je kompetentní pro lidská práva. Van Lambert van se zabývá strukturálními fondy a já ve výboru ekonom se zaměřuji na rozpočet. A my jsme zároveň zjistili, že peníze za posledních sedm let se nečerpaly tak, jak nám bylo řečeno. A dobrá zpráva teď je, že pořád tam zbylo hodně peněz až do roku 2022, tedy na Romy a na členské státy, aby s tím něco udělali. Hodně členských států udělalo dobré věci, jiné ne, jiné horší věci a nyní přišla chvíle, aby komise řekla členským státem, co mají dělat, aby se ty peníze nevracely do obecného rozpočtu, ale aby se čerpaly na to, na co byly určeny. Jsem přesvědčena, že než tedy než tedy přejdeme do toho sedmiletého finančního plánu. Už teď se snažíme tlačit na komisi, aby ta směrnice byla e, použita na to, co měla být, tedy boj proti chudobě, ale těch pár měsíců, které máme, si nemůžeme nechat uniknout ani teď, již za rakouského předsednictví je třeba, aby komise pochopila, že v tom portfoliu je spousta peněz na to, aby se situace Romů mohla změnit. A takže můj první úkol je pracovat s těmi deseti posledními zprávami, která je v této oblasti eh, o smart villages, chytré obce, digitalizace Evropy, zemědělství, eh, zemědělská politika, Eh, je to ne, zdravotnictví, rakovina, romové, průměrný věk je o 7 let eh, menší, pětkrát větší šance, že eh, dostanou rakovinu a takže a jsme na tom hůř než průměrný, i chudý průměrný Evropán se zdravím, takže máme nástroje, měli bychom použít tuto zprávu a těch dalších sedm které již parlament odhlasoval a, a příští měsíc přijmeme rezoluci a pomůžeme rakouskému předsednictví, aby komise mo, měla, aby komise přijala něco užitečného. Víme, že teď připravuje to průběžné hodnocení. Minulý rok Eh, proběhla velká konsultace s občanskými organizacemi Romů, takže víme, co Romové chtějí, víme, co chce Evropský parlament, všechny strany jsou sjednocené, 90% hlasovalo pro zprávu Oraja a moji předtím, takže hm, všichni politicky se angažují, peníze tady jsou a víme, že je, eh, že, že to bude pro Rumunsko těžké to vyřešit nebo řešit, pokud to ale nebude řešit rumunské předsednictví, jak to nebude řešit někdo, takže musíme to řešit v příštích dvou měsících. Pokud ne, tak přejdeme o drahocený čas. Proto chci, abyste všichni jednotně, tedy všichni jste nám pomohli, i včetně národních parlamentů, protože ve vašich národních parlamentech, tak tam se dějí ty reálné věci. Protože teď, až se vrací, vrátíte domů, tak a vy jste všichni od někud z nějakého regionu, víte, kdo eh, je tam, kdo, které kategorie jsou tam ty chudé kategorie lidí a jaké projekty se dělaly v minulosti a co chybí ve vašem regionu, to víte. Takže bychom měli jít eh, na úroveň národních parlamentů teď, eh, abychom si udělali takovou mapu Evropy Je to tedy proveditelné. A proto bych ráda, aby v příštích týdnech, abyste přes vaše ambasády předkládali ty, tuto novou strategii pro Romy do roku 2027, 20, 20 až 27. Děkuji. Thank you very much to our vice president who underlined. Velice děkuji naší místo předsedkyně Evropského parlamentu za to, že upozornila tyto otázky. Je velice důležité, abychom všichni spolupracovali, jak zde na, národní úrovni, pardon, jak zde na evropské úrovni, tak i na národní úrovni, abyste byla spolupráce, protože eh, ta práce pak musí být odvedena hlavně na národní, a respektive na místní úrovni, takže je zapotřebí dobrá spolupráce. Teď dám rovnou slovo paní Doris Folschlener, která zde zastupuje rakouské předsednictví. Děkuji za slovo paní předsedající, děkuji za pozvání. Rakouské předsednictví vítá toto meziparlamentní shledání, které se týká eh, lidských práv a které se týká také protiromského smýšlení. Vítáme eh, také eh, to, že právě výbor pro občanské věci, spravedlnost a vnitřní věci se rozhodl uspořádat toto jednání. Boj s protiromským smýšlením eh, bylo eh, identifikováno jako jedno z hlavních věcí, které má eh, přispět k úspěšnému začlenění Romů. Rada velice silně zdůrazňuje, že musíme bojovat s diskriminací a také s předsudky vůči Romům. Protiromské smýšlení je také takovou hlavní příčinou nepřátelských problémů. Eh, takže máme zde sedm studií, které to identifikovaly. Máme zde také speciální rámec, který má fungovat až do roku 2020. A zde Evropská komise identifikuje nutnost posílit a také eh, zaměřit se právě na boj s protiromským smyšlením v rámci evropského rámce i v národním kontextu. Boj s protiromským smýšlením je jednou z priorit eh, také stávajícího rakouského předsednictví. Máme zde také akční plán. Bylo rovněž, eh, bylo rovněž schváleno doporučení pro aktivní začlenění Romů v členských státech EU. Chceme posílit provádění vnitrostátních strategií a také i přeshraniční spolupráci. Navíc toto doporučení zdůrazňuje, že musíme bojovat s protiromským smýšlením a podněcuje členské státy, aby přistoupili k různým pozitivním akcím a ne pouze, aby se věnovali tomu, aby nedocházelo k diskriminaci. Agentura pro základní práva Evropské unii ve Vídně eh, říká, že eh, integrace je zásadní a že také eh, členské státy žádají, aby Evropská unie rozšířila rámec i za rok 2020. Mm, je to tedy původní dokument z 8. prosince 2016. Evropská komise připravuje tento rámec po roce 2020 a proto chce 27. listopadu uspořádat konferenci, jak eh, se eh, popasovat s protiromským smýšlením a jak eh, připravit budoucí strategie. Zatím tedy ještě mm, mm, říkáme, že ta konference má přinést jasná doporučení, jak řešit tento jev. Na konferenci budou různé zúčastněné strany, zástupci různých národních organizací, evropských orgánů, evropských eh, subjektů. Také tam budou zástupci třeba i kandidátských zemí, které usilují o členství do EU, což je podle mého názoru velice důležité. Také zástupci regionů a také i zástupci nezisko, um, různé občanské společnosti i akademické sféry. Rakouské předsednictví chce um, jak si, být um, pomocníkem tohoto procesu a chce pomáhat řešit, jak bojovat proti romským smýšlením. Usilujeme také o to, aby všechny naše snahy byly efektivnější. Děkuji za pozornost. Děkuji velice. Děkuji a nyní dáváme slovo generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, je to paní Týna Astola, prosím, máte slovo. Děkuji, Paní předsedkyně, vážené dámy a vážení pánové, já bych rovněž na začátek chtěla nejprve poděkovat výboru Libe za to, že inicioval toto meziparlamentní setkání, které se týká aspektů základních práv, eh, začlenování Romů a také boji s protiromským smýšlením. Podle nás to přichází ve velice dobrou chvíli, protože právě končíme hloubkové hodnocení rámce pro Romy, Chtěla bych poděkovat jak místo předsedkyně paní Livy Jaroce za její celkový přístup přípravy um, pro romské politiky a také zejména se to týkalo eh, těch jednotlivých strategií v rámci toho evropského rámce a také samozřejmě děkuji paní poslankyni Soraje Post za velice ambiciozní zprávu ehm, zaměřující se na boj s protiromským smýšlením. Toto je, eh, nebo toto je také velice mm, silný přínos a bude to také důležité i proto, až budeme přemýšlet, jak pokračovat v roce 2020. Dále bych ráda vám všem poděkovala, protože vy ve svých členských zemích na základě svého mandátu také m, mm, pak máte na starost provádění těchto politických e, opatření a strategií. Usilujeme o to, aby zde, aby Romové byli skutečně rovnocení a aby byli skutečně začlenění do společnosti. Jak asi víte, tak vyhodnocení evropského rámce pro eh, romské strategie má, už se teď chýlí ke konci. Eh, je zde sdělení z roku 2000 18, což má, tedy má být vlastně v listopadu schváleno. Toto sdělení bude zveřejněno společně i s hodnocením komise, bude to hodnotící zpráva komise a také tam bude hodnotící studie, kterou připravil externí partner. Je to zpráva za období 2011 až 2017, tam se vyhodnocuje význam, koherence, efektivita, efektivnost, spravedlnost, koordinace, udržitelnost a také přidaná hodnota na úrovni Evropské unie tohoto rámce. Čili analyzujeme tam úspěchy i výzvy tohoto rámce a také se zamyslíme nad tím, jaké politiky, jaké politické koncepce navrhnout na období po roce 2020. Spolupracovali jsme na tom, abychom připravili eh, poctivé, upřímné hodnocení, které bude poté možné využít pro další práci. Já bych dnes chtěla zdůraznit, eh, nebo dnes bych chtěla vycházet z takových těch předběžných závěrů. Předběžné závěry ukazují na to, že potřebujeme se více zaměřovat na boj s protiromským smýšlením a že to musí jít ruku v ruce i se snahou o socioekonomické začlenění Romů. Musí zde být celé portfolio eh, měřitelných eh, cílů eh, integrace. To musí být rovněž i spojené s robustním systémem monitorování. Rovněž žádáme i posílení občanského partnerství. Hodnocení říká, že Eh, ty, eh, to, ta relevance těch cílů mohla být silnější, například v oblasti vzdělávání, školství. Eh, jsou zde, je, je to vlastně silný um, cíl v rámci vzdělávání. Také se musíme lépe zaměřovat na konkrétní podskupiny v rámci romské populace, romské ženy, děti a také mladí Romové. Uh, kočující Romové a Romové, kteří jsou eh, státními příslušníky třetích zemí. Dámy a pánové, to vyhodnocení rovněž říká, že se musíme ještě více zaměřovat na nediskriminaci a boj s protiromským smyšlením. To se zdůraznilo i minulý týden na diskusích Evropské platformy pro začlenování Romů. Vím, že někteří z vás jste se zúčastnili Zaměřovali jsme se tam na nerovný přístup eh, k bydlení a k péči o zdraví. Bylo tam řečeno, že právě protiromské smýšlení je takovou, takovým eh, prazákladním důvodem, proč k tomu dochází na úrovni členských států. Myslím si, že ta diskuse v této platformě byla velice užitečná a opravdu nám ukázala i cestu vpřed. Musíme se semknout v této oblasti takže jak se zamyslet na to období po roce 2020 jsem velice ráda, že zde máme tuto dnešní schůzi a mm, určitě také přispěje k těm našim úvahám o budoucím uspořádání. Děkuji vám předem. Děkuji za všechny příspěvky. Někdy, když se hovoří o protiromském smýšlení, slýcháme. Ale existuje přeci tolik různých skupin lidí, eh, kteří se cítí eh, málo integrovaní a odcizení od společnosti, ale jsou to právě rámové, kteří celá století trpěli diskriminací, byli terčem násilných aktů, někdy i zabíjení. A je, myslím, nemyslitelné, že tato, tato diskriminace vlastně přetrvává i v 21. století. Je tedy nejvyšší čas nejenom přijímat usnesení a e, dát k dispozici peníze, ale také tyto prostředky opravdu účinně využít. Takže já tady chci poděkovat všem třem řečníkům za jejich úvod, za to, že se dostavili a teď, kolegové, předtím, než přejdeme k další části našeho jednání, protože po těchto úvodních projevech jsme nepředpokládali, že dojde k diskuzi. Přejdeme hned k dalšímu panelu řečníků a ještě než to udělám, tak tedy představím dalšího kolegu. A teď mohu oznámit, že máme čas do šesti. A naši tlumočníci Skončí přesně v 6, takže prosím, nezapomínejte na to. Je totiž třeba, abychom respektovali i pracovní právo. A to znamená, že nemůžeme debatovat déle než do 6 hodin. Každopádně děkuji, děkuji tedy tímto všem našim řečníkům. A teď tedy bychom neměli ztrácet čas protože po 6. hodině nebudeme mít tlumočení. A dovolte mi tedy zahájit první panel našeho zasedání na téma eh, inkluze Romů a základní lidská práva. Než dám slovo pozvaným řečníkům, dovolte mi říct pár slov o tom, jak by naše debata měla proběhnout. Debata bude probíhat podle následujícího formátu. Slovo dostanou vždy na střídačku jeden poslanec Národního parlamentu a jeden europoslanec, dokud nebude vyčerpán seznam řečníků. Poslanci národních parlamentů, kteří chtějí vystoupit, tak mohou učinit poté, co vyplní příslušný formulář a, a předají a jej uvaděči. Seznam řečníků bude vytvořen na základě těchto žádostí, těchto formulářů a to v pořadí, v jakém jej obdržíme. Takže Teď jsem se úplně ztratila ve svých zápiscích. Nejprve tedy dávám slovo naší zpravodajce paní Post na téma 27. zpráva o integraci Romů v Evropské unii a požádám ji, aby představila hlavní závěry této zprávy. A než tedy dám Soraje přímo slovo, vítám předsedu našeho výboru, který, kterému předám předsednickou funkci. Děkuji. Thank you very much and thank you Birgit for your... Děkuji. Děkuji také za to, že jsi předsedala tomuto zasedání. Dobré odpoledne, vážení kolegové, dámy a pánové. Jsem ráda, že vás tady všechny vidím, je to pro nás velmi důležitý den. A poděkuji tedy také všem hostům z národních parlamentů, kteří si udělali čas na to, aby se zapojili do tohoto dnešního zasedání. Dovolte mi nejprve se krátce představit. Jak už asi víte, jmenuji se Soraya Post a jsem zástupkyní švédské strany pro feministickou iniciativu a odprezentuji tady výsledky svého stanoviska, které jsem vypracovala na téma eh, protiromské smýšlení. S záměrem mého stanoviska bylo prokázat, že díky protiromskému smýšlení jsou Romové připraveni o většinu svých základních lidských práv. Jejich persekuce je eh, věcí historie, tedy trvá již stovky let. Romové jsou také eh, často uvrženi do chudoby, jsou vnímáni jako někdo, kdo není ochoten dohnat většinovou společnost, kdo je méně cený, kdo není dobrý občan. A v tomto postavení Romové žili celá století. A od toho se také odvíjí přístup k ním. Protiromské smýšlení a má mnoho forem. Nucená sterilizace romských žen, útoky ze strany politiků, nadměrná nadměrné násilí používané při policejních zásazích, segregace v oblasti bytové politiky, školství a podobně. A také tu je tedy ten eh, druhotný, to druhotné zanedbávání v rámci například programu Discover EU. který tedy umožňuje zapojit se Romům ve věku nad 18 let, nicméně je tím pádem vlastně nástrojem exkluze těch mladších. Je velice obtížné pro Romy se prosadit, upozornit na své problémy tam, kde jim chybí pitná voda, elektřina, dopravní spojení v oblasti, kde žijí protože existuje celá řada romských osad, kde tyto základní eh, potřeby nejsou uspokojeny. A mezera mezi romskou a neromskou populací je eh, zásadní ve všech oblastech dodávky služeb. Stačí, když se podíváme na nejnovější zprávu Agentury pro základní lidská práva. 63% Romů ve věku 16 a 24 let nemají zaměstnání, nechodí ani do školy, ani se neučí žádnému řemeslu. Evropský průměr pro stejnou věkovou skupinu je 12%, takže si to srovnejte. 63 ku 12%. Každá třetí romská domácnost podle tohoto přeskumu žije v domě, k, kam není přivedena voda. To znamená, že se nemohou sprchovat, vařit a podobně doma. Každý pátý dům trpí problémy s protékající střechou, plísní, vlhkostí a podobně. Jeden ze tří Romů podle tohoto průzkumu byl předmětem nějakého, nějaké persekuce a byl také terčem násilí v důsledku protiromského smýšlení. Říká se také, že Romové se nechtějí integrovat, nechtějí pracovat a že si mohou za svoji situaci sami. Já bych ráda tady zmínila prezidenta Miloše Zemana z České republiky, který před pár týdny v podstatě řekl, že Romové jsou líní a je potřeba je nakopat. Nicméně Dovolte mi na to reagovat takto. Nikdo dobrovolně nechce být chudý a vytlačený na okraj společnosti. A když celý život slýcháte, že váš život zdaleka nemá takovou cenu jako cena, jako životy ostatních občanů, že jste druhořadým občanem, má to devastující účinek. A my to slýcháme denně, to mi můžete věřit. Před několika lety jsem se začala cítit, nebo jsem si uvědomila, že je potřeba, abych se začala cítit jakožto občan první kategorie. A pořád ještě ten pocit nemám. Je mi 62. Do svých zhruba 50 jsem se vnímala jako druhořadý občan. Přispívala jsem něčím společnosti? Rovno, rovnoceně? Ne. Ani jsem neměla tu možnost protože jsem nebyla plnoprávným občanem. Chtěla jsem přispívat ze 100%. Takže když jsem se o to začala snažit, zjistila jsem, že tedy mohu nějakým způsobem uplatnit svoji lásku vůči své rodné zemi, demokracii a ostatním občanům. A teprve tady v parlamentu jsem vlastně měla pocit, že jsem akceptována jako občan první kategorie. Byla to ovšem tvrdá dřina a tuto možnost nemá každý. Nezapomínejte tedy, že není pravda, že nechceme přispívat nebo nechceme pracovat. My se spíš bojíme a je tu velká nedůvěra. Je potřeba, aby většinová společnost nabídla pomocnou ruku této menšině. Ve své zprávě nechci nic víc, ale také nic míň, než aby Romové byli vnímáni stejně jako občané většinové společnosti, protože i Romové se rodí svobodní a se všemi lidskými právy. A tuto rovnost je třeba chránit i v, z pohledu zákona. A měli bychom společně pracovat na vybudování důvěry, protože bez téhle důvěry není pokrok. A já jsem přesvědčená, že právě tedy ty negativní postoje vůči Romům jsou kořenem všech problémů. Je třeba, aby se touto problematikou zabývaly smírčí komise, našich členských státech, je třeba hovořit hlasitě o tom, co mají Romové za sebou v uplynulých desetiletích a staletích. A terčem jaké persekuce byly. Jestliže jste trvalé vnímáni jako někdo na okraji společnosti, samozřejmě to má zásadní dopad na to, jak se díváte na svět, na své sousedy a na sebe. My jsme byli otroci, byli jsme persekuováni a vy, vyháněni z téměř všech evropských zemí. Byli jsme také systematicky vraštěni během druhé světové války, romské ženy byly dlouhá desetiletí sterilizovány, děti nám byly odebírány do státní péče. A to není historie, to se děje pořád. A ten problém se dokonce zhoršuje naše děti jsou vnímány jako intelektuálně slabší a těžko vzdělatelné. Dlouhá století jsme byli kontinuálně vnímáni jakožto lidé s nižší hodnotou. Je třeba tedy zahájit kulturní dialog, posilovat povědomí o tom, co máme za sebou. Bez toho nebude možné vybudovat most mezi Romy a většinovou společností. A proto na vás apeluji, začněte s budováním těchto mostů, založte ve své zemi smírčí komise. A ještě jedna důležitá věc. Politici musí převzít odpovědnost, svůj díl z odpovědnosti za romské spoluobčany. Na to se vždycky dívám, když se vydám na inspekci eh, různých měst a obcí. Zjišťuji, že tedy lidé ve vedení těchto měst a obcí nepovažují Romy, které, kteří v dané oblasti žijí, eh, za stejně důležité občany jako ostatní. Není důležité z jejich pohledu, aby Romové mohli chodit do školy, měli pitnou vodu, A aby se tento postoj změnil, je třeba, aby na to upozornila většinová společnost. Je to ostuda Evropy, že ta situace stále přetrvává. A zlepšení situace Romů je zodpovědností nás všech. I nás, kdo tady sedíme. Nemůžeme to svádět na politiky, na vedení místních zastupitelstev. Je to ostuda nás všech. A pokud budeme pokračovat v těch xenofobních výlevech a hledání obytního beránka, a budeme náhle, nadále prodlužovat tu propast mezi Romy a většinovou společností a porušovat tím základní lidská práva, která jsou součástí úmluvy. Chtěla bych vám poděkovat za to, že vy, kteří jste se sem dnes dostavili, Doufejme, až odjedete domů, převezmete plnou zodpovědnost za všechny občany bez ohledu na jejich etnický původ, pohlaví a podobně. Romské záležitosti. Já tady chci poděkovat kolegům, kteří mě podporovali při vypracovávání tohoto stanoviska od samého začátku a kteří na sebe opravdu vzali plnou zodpovědnost za všechny evropské občany. Děkuji. Thank you, Soraya. Děkuji, Soraya. To skutečně eh, byl projev, eh, který bych řekla, je hodně Evropského parlamentu a který měl velkou sílu. A teď dám slovo panu Jonisi Dimitra Kopulusovi, který je eh, vedoucím pro rovnost a občanská práva agentury pro lidská práva FRA, který nám řekne Eh, eh, jak je to s výsledky jejich šetření ohledně eh, rasismu na Romech v Evropské unii. Děkuji, děkuji pane předsedo. Paní předsedkyně, pardon, děkuji, že jste pozvali naši agenturu na toto významné zasedání. Vždycky je pro nás velice důležité sdělit naše zjištění členům Evropského parlamentu a národních parlamentů. Je to velká příležitost, jak i Eh, řekla paní generální ředitelka, eh, si říci, čeho jsme dosáhli od roku 2011. A evropský rámec v podstatě eh, postavil integraci Romů do kontextu lidských práv s přímým odkazem na evropské smlouvy a chartu základních práv. Od řečníků ostatních jste již slyšeli, jak to bylo s doporučením rady z prosince 2013 o efektivní integraci Romů a jenom bych ocitoval, ocitoval jednu větu z tohoto doporučení, která uznává, že mnoho Romů v Unii pořád ještě že v chudobě, sociálním vyloučení, v, v dis, jsou diskriminováni a nemohou uplatňovat svá základní práva, což znamená, že jsou náchylní vykořišťování. Oni nejsou z definice zranitelnou skupinou, ale stali se eh, touto skupinou právě kvůli té chudobě, exkluzi, kvůli eh, i předsudkům vůči Romům. A politická opatření, které rada doporučuje, to jsou opatření eh, jako boj proti diskriminaci, předsudkům vůči Romům a od té doby agentura pro lidská práva hm, schromažďuje data a důkazy Eh, prostřednictvím různých eh, obecných šetření, která provádíme z kanceláře ve Vídně a také i jezdíme do terénu na konkrétní místa, kde zkoumáme, jak fungují opatření pro integraci Romů. zda jsou efektivní či nikoliv. V tomto smyslu jsme vlastně eh, máme takovou funkci, která eh, jde ze spoda nahoru. Zvažujeme lokálně, jaká je situace, schromažďujeme eh, důkazy o tom, co dělají země, porovnáváme to a v terénu potom zjišťujeme, co funguje a co nefunguje s inkluzí Romů. Pět let na to, od toho doporučení, tedy v roce 2008, data, která jsme schromáždili, nám ukazují, že Evropská unie což je jedna z nejbohatších oblastí v Evropě, tak pořád není schopná zase přistupovat k Romům <laughs> stejně jako k ostatním občanům a v podstatě to znamená i náklady pro evropskou společnost. A nejhorší formy to, e, mm, e, to, je, persekuce Romů, tedy jejich obtěžování, nenávistné projevy. To je v podstatě bariéra pro úsilí je integrovat. To je třeba vědět od začátku. Kdykoliv vláda připravuje nějaké strategie, opatření, tak zároveň je třeba mít opatření pro boj proti diskriminaci, chudobě, e, za Eh, opatření inkluze ve školství, na trhu práce. Jinak to nebude fungovat. Nebudu opakovat ta čísla, která jsme slyšeli od Soraje. Co jsme slyšeli především jako hrozné, je 4% těch, eh, u kterých jsme dělali eh, průzkum, což byl nahodilý vzorek Romů v devíti státech, tak zažili násilí motivované, tedy mm, násilí motivované rasismem. A kdybychom mm, udělali širší průzkum, tak bychom zjistili stovky případů, které byly tedy mm, potom i nahlášeny a e, trestně stíhány, ale ono tomu tak není. Proč? Protože ti, kteří osobně zažili tyto incidenty, tak pouze třetina z nich se obrátila na policii. Tady je třeba něco udělat, abychom i vybudovali důvěru v orgány činné v trestním řízení. A mm, potom i předsudky. Zde mm, samozřejmě my jsme slyšeli ty problémy lidí, mladých lidí nalézt práci, ale u mladých Romů je to daleko horší než u obecné populace. Přes ten fakt, že i z evropských strukturálních investičních fondů byly dány k dispozici velké prostředky, ale ne vždy čerpány. Analýza nám ukázala, že bydlení je důležitým faktorem, ovlivňuje eh, šance uspět. Eh, geta, etnická geta, eh, přeplně neubytovny a tak dále. Takže to je mm, propojeno s dalšími dvěmi důležitými věcmi. A to je, že děti nechodí do škol a lidé nepracují. A pokud zde žijí v situaci vážné bytové deprivace, jak říká Eurostat. Například v Rumunsku 68% nemá vůbec doma tekoucí vodu, což pro většinu z nás, nebo pro všechny je věc úplně jistá. A pouze malé procento obecné populace, bílé populace, žije v podobných podmínkách. Dámy a pánové, v létě hm, budou eh, diskutovat eh, členské státy s, eh, v New Yorku s partnery, jak je to splněním udržitelného cíle číslo 10, kdy se mají stírat rozdíly mezi lidmi v konkrétních zemích. A hm, zde je třeba zúraznit, že my jsme jeden z nejbohatších regionů na planetě, ale pořád ještě je zde velký podíl Romů, kteří jsou nezaměstnaní nebo nechodí do školy a je to stejné jako třeba v Trinad, na Trinadu, v Kondurasu, na to, v Tobagu a mm, kdežto například, a například v Rumunsku, kde je největší podíl Romů, tak tam eh, ti, kteří nemají přístup k vodě, tak to je podobné jako lidé v Nepálu, v Ghaně a podobně. Takže to nejsou náhod, náhodné statistiky. Jak řekla paní Post, to je i výsledek historického znevý, nevýhodňování a trvalé diskriminace. V roce 20, rok 2019 to je důležitý rok z dalších důvodů a to je 50 let od té doby, kdy parlamentní schromáždění Rady Evropy v doporučení 563 vyjádřilo velkou obavu, že nebylo schopno zlepšit situaci Romů. Před 50 lety, před půl stoletím již. To je smutné, je to smutné, protože eh, Evropská unie je hrdá na to, že je eh, vlastně takovým mm, mm, průkopníkem lidských práv, ale Mhm. pořád ještě členské eh, státy nemají odvážné politiky, které by eh, řešily, radikálně řešily životní podmínky Romů. Co můžeme udělat? Já říkám, že musíme vytrvat. Eh, a ne, před pět, 50 let uplynulo a my ne, nesmíme kvůli tomu se zastavit a mm, je třeba si uvědomit, že neseme společnou odpovědnost. Musíme připomínat vládám, aby uznali dopad rasismu, a vůči Romům, což i e, podkopává možnosti inkluze. Musíme trvat na tom, že je třeba e, plnit doporučení rady a to především tím, že zajistíme, že zde bude existovat koordinace na národní úrovni a zde musím poděkovat komisi, že od roku 2000 Eh, v podstatě od, již eh, od eh, roku 2011 přijala, vytvořila takovou síť na úrovni národních mm, orgánů, které Ehm, dělají to i jednotlivé členské státy. Ano, příklad z mé země je, že také vytváříme regionální sítě, které eh, schromažďují eh, orgány z lokálních eh, municipálních úrovní, které mezi sebou si měňují zkušenosti s integrací Romů. Musíme přesvědčit naše vlády, že musí snižovat chudobu to znamená opatření sociální ochrany a aktivní opatření eh, eh, zaměstnanosti. To je důležité. Eh, tom, na to se musíme zaměřit v příštím finančním období a také i musíme se zaměřit na čerpání z, mm, z fondu pomoci pro nejchudší. Potom sociální bydlení. Zde nesmí existovat překážky a tedy ta geografická, fyzická segregace se musí zrušit mm, aby, jde o to, aby ti, kteří, aby Romové také měli přístup k veřejné infrastruktuře. Dámy a pán, pánové, máme vynikající příležitost, protože rámec z roku 2011 eh, završí svůj cyklus v roce 2020, to znamená, bude třeba ho revidovat. Naše analýza jasně ukazuje, že proces inkluze Romů nemůže pokračovat eh, jako by nic, jako by se nic nestalo. Je třeba zahájit otevřenou debatu o selháních, nedostacích a zavázat se, že splníme původní příslip tohoto rámce. To znamená, že eh, to změní hmatatelně život Romů. Děkuji. Thank you very much. Then our next... Velice děkuji. A nyní je zde pan Jonathan Mack z Ústřední rady německých syntů a Romů. Pan Jonathan Mack eh, nahrazuje předsedu pana Romany Ruse který je předsedou této ústřední rady. Máte slovo na 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel pan Romány Ros měl nehodu, omlouvá se a nemůže být přítomen a z toho důvodu pronesu jeho projev. Vážené Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, poslanci, chtěl, dovolte mi poděkovat výboru LIBE pro tuto úžasnou iniciativu, abychom mohli diskutovat o boji proti, proti romskému smýšlení a o důležitosti respektovat základní práva Sintů a Romů se členy Evropského parlamentu eh, a také pro členy z parlamentu z celé Evropy. Usnesení Evropského parlamentu z října 2017 má zásadní eh, význam pro Sinty a Romy v Evropě. Já bych chtěl také poděkovat Eh, ještě za ta první slova, která ukazují, že zde opravdu je velký konsensus. Poprvé se protiromské smýšlení považuje za eh, pravou příčinu nenávisti, násilí, diskriminace a sociálního vyloučení, které je přímo dopadá na velké části eh, menšiny. Toto protiromské smýšlení, stejně jako antisemitismus, je hluboce zakořeněno v evropské historii už celá staletí, projevuje se jako rasové předsudky populace, projevuje se dehumanizací, eh, rasově motivovaným násilím, ale také i strukturálním rasismem v mnoha institucích evropských zemí. Protiromské smýšlení, což je vlastně specifická forma rasismu, eh, zabraňuje rovnému zastoupení Sintů a Romů ve všech, v téměř všech oblastech společnosti. Pokud zmíníme neutěšenou situaci v bydlení, ehm, neutěšenou situaci ve vzdělávání a zejména segregaci Romů na školách, pak musíme pochopit, že tyto všechny velice dobře zdokumentované nevýhody, kterým eh, tito lidé čelí, jsou tím, co je vlastně zhmotněný rasismus. V mnoha evropských zemích eh, byly a stále jsou Romové eh, stigmatizováni. Říká se o nich, že, že vlastně je to takový sociální problém, který se pak vlády snaží řešit tím, co nazývají strategie pro boj s chudobou. Ale tyto přístupy často ignorují tu základní mm, příčinu, kterou je to protiromské smýšlení. Popírají to a tak to přispívá k tomu, že se vlastně stále opakuje ten kruh vyloučení a rasismu. Nedávné eh, hodnocení Evropského, Evropské rámcové strategie pro Romy jasně ukázalo, že je právě důležitý boj s protiromským smýšlením, pokud má být eh, inkluze a antidiskriminační programy úspěšné. Boj s protiromským smýšlením není ale v odpovědnosti samotné menšiny. Je to cílem majoritní společnosti, institucí, evropských institucí a také evropských zemí, protože Sintové a Romové jsou občané, kteří jsou rovní ostatním občanům ve svých eh, domovských zemích. Vidíme, že dochází v poslední době k výraznému pokroku a po, mm, posunu v té politické debatě o protiromském smýšlení, ale zároveň mm, většinová populace stále Ehm, stále jaksi vystupuje proti syntům a proti Romům, jak ukázala třeba studie Agentury pro základní práva nebo Německý mm, úřad pro rovnost. A toto odmítání společně s narůstajícím extrémním nacionalismem v posledních letech eh, je stále ještě více násilné a stále více ovliv, eh, ohrožuje romskou menšinu. Například eh, nedávno se stalo před týdnem, byl jeden 17-letý chlapec Goško zavražděn v Bulharsku v Montaně, když hrabal senu se svým dědečkem Maškem. A v Berlíně třeba toto léto se stal případ, kdy muž eh, střílel na romské děti, které si hrály vedle v domě. A pak je zde ještě celý seznam různých zločinů z nenávist proti Romům, který, eh, které se odehrály v posledních letech. Je zapotřebí to všechno dobře vyšetřit a stíhat a také ale i identifikovat ty eh, příčiny protiromského smíšení za těmito incidenty. V Itálii chceme, musíme také od soudit to, co řekl ministr vnitra Matteo Salvini, který řekl, že syntové a romové se musí speciálně registrovat a tím vlastně postupně začíná jaksi snižovat právní stát. Ehm, je to v tradici fašistických režimů. Bylo tam také vyhánění migrantů z Itálie a pak také i vyloučení národních menšin. Ehm, oni řekli vlastně, že tedy bohu, ti Romové, kteří mají italský pás, tak ti tam tedy bohužel eh, musí zůstat. Takže to řekl italský ministr vnitra. A před několika týdny třeba ehm, německý primátor Duisburgu ehm, jak se rozmíchal rasistickou diskusi o, pří, o údajném zneužívání sociálního systému řekl, že tam jsou eh, obchodníci s lidmi, kteří přivádí Romy z Rumunska do Duisburgu a několikrát řekl, že vlastně se musí řešit lidi, kteří dělají nepořádek na ulicích a že zhoršují problém týkající se rys, krys. Pardon. A tento problém týkající se krys, to je vlastně něco z německé historie. Každý, kdo studoval německou historii, ví, že nacisté systematicky tuto myšlenku vlastně mm, používali proti židům. Uh, a nemůžeme tedy souhlasit s tím, aby se to propajovalo s menšinami a aby syntové a romové byly cílem potenciálně násilného chování. Dámy a pánové, nemůžeme hovořit o protiromskému smýšlení, aniž bychom se zamysleli také nad tím eh, nejhorším a extrémním mm, jevem, kterým bylo vyhlazení 500 tisíc syntů a romů za holokaustu. Eh, tehdejší stát kolektivně a definitivně odsoudil právo těchto lidí na život eh, pouze na základě eh, nehumánní racistické ideologie, zkrátka pouze na základě toho, že se narodili jako sentové nebo romové. Už zde byly také i ty nechvalně známé norimberské zákony z roku 1935, které byly uplatňovány na Sinty a Romy stejně jako na Židy. A tím začal celý proces deprivace práv a persekuce. V Německu to trvalo celá desetiletí a teprve mm, na základě mm, občanské práce Sintu a Romů v roce 1982 federální eh, vláda uznala holokaust Sintu a Romů. A právě uznání toho, že došlo k genocidě Romů Evropským parlamentem před třemi roky v dubnu 2015, to bylo také velice důležitý historický krok pro naši menšinu. A mm, toto usnesení chce, aby všechny členské státy explicitně uznaly, že došlo ke genocidě a také e, říká, že 2. srpen bude Evropský den připomenutí romského holokaustu. Nicméně dochází i k pozitivnímu vývoji v oblasti boje s protiromským smýšlením. Na základě usnesení německého Bundestáku eh, brzy federální vláda svolá zvláštní odbornou komisi o protiromském smýšlení, eh, což bude orgán, který má vyšetřovat příčiny, projevy a také dopady protiromského smýšlení v Německu a má rovněž eh, připravovat strategie, jak s tím bojovat. Eh, za každé legislativní období bude předložena zpráva parlamentu na základní, také eh, na základě níž bude federální vláda provádět další strategie. Už teď bylo, nebo už na rok 2019 bylo pro tuto expertní komisi vyčleněn rozpočet ve výši 500 tisíc eur a vy vítáme skutečnost, že federální vláda investuje každý rok několik milionů eur do občanského vzdělávání a osvěty, která boje proti, proti romskému smýšlení posledních několik let. A navíc také mm, bylo založeno v, na univerzitě v Heidelbergu první výzkumné středisko pro, o protiromském smýšlení. Evro, usnesení Evropského parlamentu z října 2017 při, také připomíná, že členské státy EU mají zakládat takové podobné odborní, odborné komise na národní úrovni, takzvané komise pro Eh, pravdu a usmíření. Takže já také na vás chci apelovat, abyste tyto iniciativy měli i ve svých vnitrostátních parlamentech. Dnešní konference ukazuje, že Boj s protidomským smýšlením už dosáhl i na ty politické programy. E, tato událost navazuje i na předchozí, například byla zde první konference na vysoké úrovni o protidomském smýšlení, která se konala v roce 2016 v Berlíně ve spolupráci s OBSE a s Radou Evropy. Konference se zabývala e, rolí politických lídrů v boji s protidomským smýšlením a na této konferenci se rovněž připravila iniciativa pro um, zavedení nebo pro zřízení speciální parlamentní koalice pro boj s protiromským smýšlením, což by bylo velice důležitý krok, eh, kdybychom se mohli spojit parlamentní schromáždě, také společně i s parlamentním schromážděním Rady Evropy, OBSE a také s Evropským parlamentem a tedy se členy vnitrostátních parlamentů. Vážené dámy a pánové, ten um, vývoj směrem k demokratické Evropě uh, nebylo něco samozřejmého. Mm, proti romská smýšlení, stejně jako antisemit, antisemitismus, se zaměřuje zejména na Sinty a Romy a na Židy, ale ve skutečnosti je to vlastně útok na demokracii, na právní stát a na společné evropské hodnoty. Musíme e, takové smýšlení jaksi zakazovat, sankcionovat. E, a také i s ním neustále bojovat. Vyžaduje si to úsilí od nás všech a proto také očekávám, že Evropská komise a členské státy se, eh, se dohodnou, že boj s protiromským smýšlením se stane nedílnou součástí všech budoucích politik a také budoucím centrem té budoucí strategie pro roce 2020. Děkuji. Děkuji, pane, pane Mak. Nyní máme možnost dát slovo zástupcům Národního parlamentu. Nejprve pan Thomas Hammerberg, zástupce švédského Rikstáku. Pane Hammerbergu, máte 10 minut a poté zahájím diskuzi. A i potom tedy budete, i nadále se budete moci zapojit do diskuze v tom druhém nebo třetím kole. Takže pan Haberberg, děkuji velice. Já rozhodně nebudu předstírat, že zastupuji všechny národní parlamenty Evropy, ale myslím si, že tato konference je důležitá a je logické, že Evropská unie je na špičce tam, kde jde o boj proti, proti romskému smýšlení. Jde totiž o do značné míry evropský problém. Ale bude třeba tedy zasáhnout na té místní úrovni. Několik let, před několika lety, jsem byl komisařem pro lidské, lidská práva na půdě Rady Evropy a v této funkci jsem navštívil, navštívil celou řadu romských osad po celém Evropě. A Během těchto návštěv jsem dospěl k závěru, že romská problematika není vůbec vyřešena ve většině evropských zemích. Naopak je to spíš naprosté selhání, zvláště tam, kde jde o boj proti proti romskému smýšlení a je nejvyšší čas s tím něco dělat. Slyšeli jsme statistiky, slyšeli jsme příklady, které tu byly odprezentovány a bohužel to skutečně odráží situaci v realitě. Rád bych zmínil některá opatření, která doufejme přijmou národní parlamenty v tomto ohledu. aby se Evropa konečně zbavila toho stínu diskriminace určité skupiny obyvatel v Evropě jde skoro o 12 milionů obyvatel, jejichž důvěru jsme zneužili a to má své dopady, bohužel. Za prvé je třeba si připustit, vůbec připustit, že je to problém a že je třeba jej řešit. Za druhé, je dost těžké vést střízlivou diskuzi, dokud se nevyrovnáme s minulostí a snahy komise jsou v tomto ohledu velice důležité. Nám se podařilo přesvědčit švédské orgány, aby v té věci začaly něco dělat. A bylo by to tedy skvělý dopad. Mělo to skvělý dopad na populaci Romů v Evropě. Byl tím zahájen důležitý dialog. Další krok ze strany orgánů spočíval v tom, že byla založena komise, která by zpracovávala nejenom minulost, ale také se zabývala současnou situací romského obyvatelstva. V této komisi zasedalo šest lidí, eh, devět lidí, šest bylo zástupců Romů, zbytek byli odborníci eh, z většinové společnosti. A výsledkem práce těchto devíti lidí byla zpráva o tom, co je potřeba udělat teď v boji proti protiromskému smýšlení. To byl tedy další způsob, jak zapojit romskou komunitu do diskuze o tom, co je třeba. A ta zkušenost byla tak pozitivní, že vám ji mohu doporučit do vašich zemí. Je důležité zaměřit se na to, co je možné udělat v případě některých konkrétních skandálů. Například policie v některých eh, oblastech Švédska si vedla takový nelegální rejstřík eh, Romů, včetně jejich rodinných příslušníků a tím vlastně podchytili velkou část romské populace. A na tom rejstříku byli jen proto, že byli Romové. A to okamžitě tedy zbudilo velké pozdvižení. Romové tedy protestovali, jak to, že nás policie má na seznamu jenom proto, jenom pro, pro náš původ, ačkoliv jsme nic neprovedli. A bylo třeba přijmout opatření na politické úrovni, aby se s takovýmhle přístupem skoncovalo a žádné podobné rejstříky už nevznikaly. Ani teď, ani do budoucna. Je mimořádně důležité řešit ty přetrvávající problémy a proto doporučujeme, aby se touto problematikou zabýval vždy příslušný ombudsman. Ombudsmani jsou nyní ve všech členských státech a Ti by tedy měli bojovat s protiromským smýšlením a diskriminací Romů. V některých zemích ehm, to ombudsmana již dělají, jinde ne. Je však důležité dát jasně najevo, že tam, kde jde o diskriminaci a znevýhodňování romské populace, a existuje instance, ke které se mohou Romové odvolat a jejich stížnost bude brána vážně a zpracována profesionálně. Bylo také zjištěno, že některé ty xenofobní projevy, jejím termčem byli romští přistěhovalci ve Švédsku, kteří e, tady vlastně nahlásili takový případ na policii. Policie to však nikdy pořádně nevyšetřovala a jen v několika málo případech se to dostalo až k soudu. A vyústilo to v odsouzení pachatele. A Romové se z toho odvodili, že v podstatě se nevyplatí si stěžovat a to je tedy zase problém vlastně s důvěrou. A z toho plyne tento závěr. Je třeba tyto zprávy brát opravdu vážně. A také to dobře ilustruje další problém, který jsme měli, totiž že někteří pracovníci některých profesí, kteří jsou v úzkém kontaktu s romskou populací, by měli být tedy vzděláni v tom, jak funguje romská kultura. A to platí například pro učitele, policejní složky, zdravotníky a podobně protože to jsou lidé, kteří v podstatě reprezentují většinou společno, většinovou společnost v očích Romů. A tito lidé by měli něco vědět o romské kultuře. A měli by si uvědomovat, co prostě musí vzít v úvahu, co jsou ta specifika. A tímto způsobem trošku snížit tu obecně panující nedůvěru. Pak samozřejmě jsou to určité evidentní záležitosti, například problematika občanství, občanských průkazů a podobně, by měla umožnit, tedy ty, tyto průkazy by měly umožnit Romům, aby se identifikovali jako Romové. Zatím tuto skutečnost není možné oficiálně zaregistrovat. A to je opravdu ostuda, protože v důsledku toho máme, na Evropě, eh, máme v Evropě obyvatele, kteří se tady narodili, žijí, ale vlastně nemají žádné státní občanství a s tím související práva. Také je nezbytné dál se zaměřit na problematiku vzdělávání Romů ve většině zemí. Pořád se tedy setkáváme s tím, že Romové jsou posíláni do zvláštní školy jenom proto, že jsou Romové. A romští žáci by také měli mít jasné právo být zapojeni do většinového vzdělávacího systému. Politické zastoupení je další problém. Jen velmi málo, opravdu velmi málo Romů je poslanci po celé Evropě. A tady se zase ukazuje tedy ta mezera mezi politikou a každodenním životem Romů. A opět je tu potřeba tedy znovu přehodnotit tuto skutečnost a to je tedy tím apeluji na politické strany, které by se měly snažit o to, aby některé kompetence Romů byly eh, využity v našem politickém životě. A všechno, co budeme dělat pro Romy, musíme dělat ve spolupráci s romskými obyvateli, protože pořád tady děláme tu chybu, že rozhodujeme za ně, co by se pro ně mělo dělat, co by se pro ně hodilo. A to není úplně demokratické. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Hanaberg. Vaše jméno mi znělo povědomě, ale nevěděla jsem, že tedy vlastně jste zahájil další část své kariéry jakožto poslanec Národního parlamentu. A teď tedy dávám slovo zástupcům národních parlamentů a také Evropského parlamentu. Žádá, ptám se, kdo si chce vzít slovo. Začneme Eh, poslancem za Černou horu, který použije černohorský jazyk, což je tedy taková výzva pro naše tlumočníky. My totiž tenhle jazyk oficiálně nemáme, ale máme tu tlumočníky z chorvačtiny, takže uvidíme, jak to půjde. To je tedy taková naše interní výzva. Doufejme, že to tedy zafunguje. Pan Martinovič. Micro is really crucial. In... Musíte použít mikrofon, to je naprosto zásadní. Right. Uvažena predsjedavajuća, želim najprije da vas sve pozdravim i da pošaljem netople pozdrav. Dovolte mi vás tady všechny pozdravit jménem Černé hory. Já jsem přijel, abych si vyslechl náměty, které by mohly být užitečné a podělil se s vámi o zkušenosti z mé země. My jsme tady jakožto hosté výboru Libe který v Černé hoře úzce spolupracuje s romskou menšinou. Černá hora je velice malá země, kandidátská země. Máme 600 tisíc obyvatel celkem a 1% z nich tvoří Romové. Pokud jde o zranitelné skupiny v naší společnosti, zvláště o Romy, chceme se s vámi podělit o naše zkušenosti které jsou poměrně velké, protože za posledních deset let eh, jsme tedy eh, vyzkoušeli hned několik iniciativ, zvláště po té, co se k nám začaly stěhovat větší počty Romů z okolních zemí. Najednou jsme se potýkali s problémem velké části negramotného obyvatelstva, eh, která byla také velmi chudá, ale bylo třeba ji zapojit do společnosti. Museli jsme tedy postupovat komplexně, nabídnout bydlení, stravu a také nějak zapojit do společnosti. My jsme tomu věnovali celou řadu aktivit na všech úrovních vzdělávání, až od mateřské školky až po univerzitu. Před několika lety byste ještě na univerzitě v Černé hoře nenašli žádné romské studenty, dnes jich je 24. To též platí pro zastoupení Romů ve veřejných institucích. Te, ty počty také každým dnem rostou. Chceme také zapojit eh, Romy do společenských aktivit, politického života, společnosti obecně. Co je také asi důležité a zaslouží si zmínku, je problematika zdravotní péče a zaměstnanosti. My aktivně pracujeme na lepším zaměstnávání Romů a jejich inkluze do všech aspektů života. Také chceme zahrnout Romy do politického života. A to platí tedy pro tu místní i národní úroveň, tedy na úrovni Národního parlamentu. Na některých seznamech na té místní úrovni tedy na těch volebních seznamech máme romské kandidáty a já doufám, že do budoucna se aktivně zapojí do rozhodování. No, ještě v záležitostech, které jsou důležité pro romskou populaci. My jsme také připravili určité podklady, které vám mohu rozdat a tím tedy skončím. A pokud tedy chcete, máte k dispozici podkladové materiály, ve kterých je výčet celé řady zkušeností a příkladů našich iniciativ. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Bylo mi ctí se zapojit do této diskuze a doufám, že v Černé hoře, eh, že eh, také budu moci uplatnit něco, co se dovím dnes tady. Děkuji, já jsem zapomněla říci kolegům, <clears throat> jak dlouho, jakou, jaký čas máte, maximálně tři minuty v prvním panelu teď. Nemusíte je naplnit, ale po třech minutách začnu mávat tady kladívkem. A řeknu, kdo je na seznamu, aby se mohli připravit. Přečtu jména. Ms. Marcelino in a minute. After that, from the European Parliament, Roman... Pan Balsamo, potom Romeo Franz parlamentu Evropského, National Parliament. z národních parlamentů. Bajčkaj, uh, eh, uh, eh, Mr. Uh, eh, Predrag Bakovic, then from the European Parliament. Evropského parlamentu pak Julie Ward. And then from the uh, National Parliaments, Mr. Velčko Kastaji, uh, and then, then myself, and that's the... Já a tím uzavřeme se s náma pak naši řečníci z panelu. Paní Katarína Marcelino z Portugalska. Obrigada, senhora presidente. Uh, ah, bom, bom dia a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Dobrý den. Já jenom uh, jsem chtěla sice si slovo v té druhé diskuzi, ale dobře. Jenom bych chtěla říct, že Portugalsko neutuchanícím způsobem pracuje na integraci Romů. My máme eh, mm, méně, mm, menší populaci cikánů než jiné země, zde zastoupené 50 tisíc osob asi. Mm, to je eh, komunita, která naráží na velkou diskriminaci, stejně jako v jiných členských státech a e, je integrována e, na, do různých těch komunit na Pyrenejském polostrově, takže e, často žijí mimo společnost, jak si, jak si jsou vyloučeni. Naše strategie ale nebyla ambiciozní, proto jsme ji revidovali Nyní máme ambicioznější eh, strategii, jejíž cílem je zaměřit se na vzdělávání především, protože školství je zásadní, pokud chceme je eh, integrovat. Těch 50 tisíc osob, více než polovina jsou v podstatě děti, eh, nezletilé osoby a jsme přesvědčeni, že když, se, když budou řádně vzděláni, tak se budou moci úplně integrovat. Proto se zaměřujeme na mladé lidi, čím dál více eh, mladých Romů, daleko eh, ve školách nyní. My eh, bojujeme proti segregaci a především proti Eh, proto, aby eh, postupovali do, ze základních škol do mm, středních škol. Mm, pokud je o základní školství, tak tam chodí všichni do základních škol. Ale máme konkrétní plán, jak je integrovat do druhého cyklu do středních škol. A závěrem chci se vrátit k otázce zaměstnanosti. Je třeba, abychom investovali do zaměstnanosti, abychom eh, jak si generovali takovou atmosféru důvěry a bydlení musíme stavět nové byty, a, obce, ale e, sami to nemohou udělat, nemohou vyřešit jejich ubytování, jejich bydlení, takže to musí dělat se z fondu. A závěrem jedna věta, otázka zapojení Romů. Zatím, samozřejmě ten pokrok, který, o který nám jde, nemůžeme udělat bez zapojení Romů samotných. A proto máme program v partnerství s Radou Evropy a vytváříme politickou akademii pro Romy, aby Romové mohli se více aktivně zapojit do společnosti. Thank you very much. Děkuji, paní Marcelino. A Teď jsem dostala další žádosti o slovo, bereme na vědomí. Pan Romeo Franz. Mein Name ist Romeo Franz. Milí kolegové, já se jmenuji Romeo Franz. Eh, jsem eh, romského původu a jsem rád, že tady v parlamentu ve výboru Libé že se zabýváme eh, problémy lidí romského původu, ale i těmi protiromskými náladami. Je škoda, že to je ve čtvrtek odpoledne, protože většinou ve čtvrtek odpoledne poslanci odjíždějí. Je škoda, že tady na tom nejsou. A také škoda, že mm, mm, jsme nemohli sem přizvat více lidí romského původu. Já bych chtěl hovořit o životních podmínkách lidí romského původu. A e, ty protiromské nálady, nálady brání tomu, že Romové nemají přístup do škol, e, jak by měli mít e, k bydlení a v podstatě to je nejvíce zakotvená forma rasismu v Evropě. Chceme mít nástroj proti tomuto typu rasismu, ale a, motivovat k inkluzi. Ale proč to nefungovalo? Proč? Protože s těmito lidmi se nezachází stejně, rovně jako s ostatními. A lidé mají pocit, že jsou vyloučeni z procesu. Když se podíváte na Německo, například německá vláda rozhodla že bude existovat národní strategie integrace lidí z romského původu a i studie nám ukázaly, že mm, z pohledu vzdělávání, školství i akceptace těchto lidí, tak zde jsou velké nedostatky. To znamená, že projekty inkluze lidí s mm, tímto původem selhávají. Když se podíváte třeba na zprávu parlamentu k Maďarsku, ta byla přijata 12.9. drtivou většinou. Tam se říká, že romské děti nemají stejný přístup ke vzdělávání. A také hodně romských dětí chodí do zvláštních škol. A údajně mají eh, různé vývojové vady a proto tam je ta segregace. Ale segregace znamená, že potom eh, je možné eh, tyto lidi eh, vykořišťovat. Mám spoustu příkladů, ale je tam jeden společný jmenovatel. Lidé romského původu. Nikdo nebere vážně rasismus vůči Romům. Jako kdyby snad neexist, neexistoval, proti romské nálady jako kdyby nebyly. Je to tabu o tom mluvit a je třeba, abychom ke všem přistupovali stejně přece. A určitě, bohužel za 20 let budeme tady sedět a budeme řešit stejný problém. Romeo. Um... Děkuji, Romeo. Pan Ištvan Baškaj z Maďarska. Máte slovo. Köszönöm szépen a szót, nagy tisztelettel köszöntöm az elnökséget, minden kedves megjelentetés parlamenti tagot. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené poslankyně, poslanci, jak Evropského parlamentu, tak vnitrostátních parlamentů. Ugyanúgy utalhatok keresztény hitvallásban megfogalmazott alapelvre. Takže zde, ano, mm, e, zde mm, rozdíl, dělat rozdíly mezi lidmi, to eh, přece eh, je proti eh, našemu smýšlení i proti náboženství. A přece principy známe všichni velice dobře, třeba ke všem přistupovat stejně. A je, tedy já si kladu otázku, jak právě jsme slyšeli, jak můžeme dopustit, že děti, které se narodí jako romské děti, tak eh, jak je možné, že ani za 20 let eh, teď nej, eh, nejsou integrovány, ale Maďarsko se teď snaží, snaží integrovat Romy, má na to plány, máme na to i důkazy. Eh, vlastně již v roce 2011, to bylo Maďarsko, které prosadilo eh, za podpory ostatních členských států právě vytvoři, podpořilo a prosadilo tu strategii pro Romy. A mm, bylo nutné tedy podle té strategie, aby všechny členské státy vytvořily své národní strategie a vlastně tak vznikl první dokument, který mm, Eh, poukázal na to, že je třeba pro eh, integraci Romů zvýšit spolupráci, aby tady ta integrace byla efektivní, aby se týkala největšího počtu osob. To byl obecný cíl tohoto rámce. Víme, že ještě je před námi hodně práce, určitě s tím budou souhlasit všichni. A my, náš stát se snaží maximálně v roce 2013 se nám podařilo eh, eh, získat optimální výsledky a snížilo se riziko exkluze, například v oblasti školství, tak tam mm, mm, se zlepšilo plnění těchto cílů a zlepšil se podíl romských dětí ve školách, včet, a to platí i pro přístup k bydlení, k insti- nebo například i, že e, ve školách e, děti, romské děti mají dispozici zdarma e, kantýnu pro děti. To je důležité pro romské rodiny, protože problém často je právě výživa romských dětí v těchto rodinách. Thank you Pane much, Mr. Istvan no. Děkuji. Spoštovana predsedujoča, cení gospe in gospodje. No, Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zastupuji Slovinsko a jsem členem Národního shromáždění a zároveň jsem také místopředsedou předsedou výboru pro eh, vnitrostátní řízení a místní samozprávu. Hovoříme zde o různých institucích a ukazuje se, že, že ze 70 tisíc eh, je tam 10 tisíc Romů, máme uh, jejich situace regulována ústavou. Také je tam zvláštní zákon o Romech, Slovenska, který eh, je nyní novelizován, je důležité zdůraznit, že žádný členský stát z Evropské 28 nemá zvláštní zákon pouze o Romech. Tento zákon říká, že každý rok je nutné připravit zprávu, mm, je to výbor eh, pro otázky vnitra. Náš eh, výbor právě v září projednal zprávu za uplynulý rok a také jsme se dohodli, že Národní schromáždění schválí tuto zprávu v plénu ještě před koncem tohoto roku. Vláda Slovenské republiky schválila také vnitrostátní program opatření e, pro Romy na období 2017 až 2021. Chceme zlepšit začlenění Romů do většinové populace. Také máme zvláštní komisi na ochranu Romů. A také máme speciální pracovní skupinu, která má řešit problémy, kterým čelí Romové a která má také připravit doporučení. Já jsem poměrně dobře obeznámen s problémy, kterým čelí Romové. Je zde mnoho výzev, mnoho otázek podle mého názoru jsou nejdůležitější tyto čtyři. Vzdělávání, zaměstnávání, životní podmínky a bezpečnost Romů. Všechny tyto čtyři priority jsou navzájem propojeny. Pokud chceme řešit tyto problémy jako priority, nebo pokud s tím chceme zabývat, tak musíme mít neustále na paměti všeobecný kontext – je důležité, abychom začali provádět ta opatření neodkladně, protože jinak hrozí nebezpečí, že přijdeme o budoucí generaci. Máme různá opatření, jak některé problémy řešit. Ve Slovensku nejprve problém identifikujeme a pokud už máte identifikovaný problém, pak je lepší nebo jednodušší najít řešení. Dnes tedy bohužel nemám dostatek času, abych vám prezentoval třeba různá navrhovaná řešení na některé ty problémy, ale možná, že třeba ještě bude příležitost později. Děkuji, nyní Julie Ward. Já bych nejprve chtěla poděkovat kolegyním eh, za to, že v Evropském parlamentu jste zorganizovali tuto důležitou konferenci. Už na začátku svého funkčního období jsem se silně věnovala tomu, abych eh, prosazovala práva všech osob. Nicméně velice energeticky jsem se zasazovala zejména o práva Romů. Žila jsem v regionu, kde právě velkou většinu obyvatel tvořili Romové. Byla to venkovská část severní Anglie. Ehm, možná se to tak úplně neví, ale mm, tam máme také poměrně velkou romskou ehm, menšinu. Mm, byl tam, probíhal tam jeden projekt s romskými dětmi. Bylo to tak, že vlastně ehm, s, s se hovořilo, um, já jsem, já jsem um, hovořila o tom, že mě vlastně obohatil ten kontakt s romskou kulturou. Není to pouze jednostrané mm, nějaké mluvení, je to dvoustranný, oboustranný dialog. Vždycky jste, musí být mezikulturní spolupráce a vzájemné sdílení kultury. Myslím si, že pokud opravdu nezapojíme dobrým způsobem Romy do naší společnosti, tak eh, přijdeme o možnost eh, se mm, obohatit. Zastupuji jste severozápad eh, Anglie. Nacházíme se teď ve zvláštní um, období. Je zde ksenofobie, islamofobie, Děje se toho poměrně hodně a já chci říci, že když eh, probíhalo v červnu referendum ve Spojeném království, bylo to v červnu 2016, eh, se jednou stalo, že si tam na ulici hrála nějaká skupina romských dětí. Mm, oni si tam zkrátka hráli jako všechny ostatní děti, <laughs> protože děti mají právo si hrát. To je zkrátka právo dětí ale jejich rodiče se tehdy velice o své děti báli. A to z toho důvodu, že se eh, po celé zemi vzedmula taková velká vlna eh, toho smýšlení, protiromského smýšlení. Bylo tam taková veliká, velice nepřátelská atmosféra. Takže nakonec to dopadlo tak, že vlastně rodiče těm dětem zakázali hrát si venku. Um, já jsem tehdy také spolupracovala s jednou organizací pro mládež a oni třeba řekli, že mm, pro romské děti zřídili ve svém komunitním centru samostatnou místnost. Na jedné straně to vlastně bylo dobré opatření, ale na druhé straně to je přece naprosto ehm, nemožné, abychom, aby děti neměly možnost jít si hrát ven ve svém vlastním městě. Já jsem chtěla upozornit na tuto ehm, drobnou ehm, Eh, ukázku toho, jak, eh, jak nízká je tolerance v Evropě a zvlášť viditelné je to právě vůči Romům. Vím, že mladí lidé jsou v budoucnosti, spolupracují s, s různými sítěmi, také třeba s, ehm, s různými obč- organizacemi občanské společnosti, také s jednou organizací jsem navštívila lety a tam eh, jde o to, že vlastně tam jsou lidé, kteří přichází z jiných kultur a uh, Myslím si, že musíme investovat do vzdělávání, do inkluzivního vzdělávání pro všechny. Musíme zapojit Romy, ale musíme jim také dát prostor, aby eh, mohli sdílet s námi eh, svou kulturu a myslím si, že pak eh, bude ten svět lepší. Děkuji, já jenom požádám kolegyně z parlamentu, aby nedávala jakýsi špatný příklad tím, že bude příliš překračovat řečnickou dobu. Nyní pan Velško Kačkaci z Chorvatska. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Velkou Kachetasi a zastupuji jim jednu z menšin v chorvatském parlamentu. Jsou tam menšiny, jednou z těch menšin jsou Romové, to, co jsme slyšeli, mě vůbec nepřekvapuje. Je to zkrátka popis reality pro Romy. Je to smutné, ale je to pravdivé. Říkají nám, že jsme líní, že se nám nechce pracovat. To už posloucháme celá desetiletí. A co se týče bydlení a vzdělávání, tak tam došlo k určitému zlepšení, ale mm, není to vůbec žádná sláva Chorvatsku je to tak, že Romové vlastně žijí ve stejných podmínkách, jaké byly v 17. nebo 18. století. Ta situace je opravdu dost eh, tíživá. No a když hovoříme o zaměstnávání, dovolte mi vznést jednu otázku. Dokážete si představit, že žijete v takové neustále mm, v neustálém nebezpečí nebo v takové neustále depresi. To je vlastně od narození po celý život. Také jsme slyšeli informace z různých, z různých hodnocení. Chci se ještě zeptat, máte informace třeba o tom, kolik těch doporučení z vašich usnesení vzali členské státy vážně a přetavili je v nějaký konkrétní projekt? který, eh, to znamená, máte nějaký příklad něčeho, co vy jste navrhli v tom usnesení a co předtím neexistovalo a členské státy se tím inspirovaly? Sorájo, já myslím, že to bude otázka na tebe, na kterou můžeš později odpovědět. Nyní pan Rety Maria, Řecko. Pa, pardon, paní Rety Maria. Dobrý den, dovolte mi poděkovat výboru Libe za to, že nás pozvali na tak důležité setkání. Fenomén diskriminace už byl zmíněn. Hovořilo se o tom, že Romové jsou diskriminováni, že nemají dostatečný přístup k některým službám, že nejsou dostatečně zapojeni obecně ve společnosti anebo e, na těch takových těch e, odpovědných pozicích pokud chceme zlepšit ty ubohé podmínky, v nichž eh, Romové žijí, často žijí někde na předměstích, někde mimo, hm, často žijí v chudobě, jsou marginalizováni. A to se vlastně přenáší z generace na generaci. Proto je zapotřebí politická vůle, musíte být strategické plánování a také kompetentní zpráva dostatek financí a samozřejmě i aktivní zapojení samotné skupiny, samotné romské populace. Chtěla bych říci, že zatím je to tak, že ta politická opatření pro sociální začlenění byla prováděna v rámci širšího rámce. Byl to vlastně rámec boje s chudobou. A to byla chyba. Podle mých zkušeností je to tak? a v, tomto, v této oblasti se pohybuju už 10 let. Mohu říci, že nám zkrátka chybí určitý ucelený přístup, který by zahrnoval všechny úrovně od té národní až po tu místní. A jsem ráda, že právě mm, toto, mm, na tuto skutečnost upozorňujete. Každá země musí mít strategii, která je ale rozčleněna eh, na tu úroveň národní, regionální i místní. To je důležité, protože na národní úrovni, pardon, právě protože právě na těch nižších úrovních často dochází přímo k té e, praktické diskriminaci. A proto bychom e, zde chtěli bojovat e, proti, proti romskému smýšlení. Ještě bych chtěla zdůraznit, že ty výroční zprávy mají velký význam. Umožňují nám totiž dozvědět se, zda evropský projekt dosáhl Mm, dokázal pomoci těm, kterým chtěl pomoct. A zda se ta pomoc nezadrhla někde na půl cesty u nějakých um, zprostředkovatelů, někde, někde na půl. Zda ta pomoc skutečně doputovala k těm potřebným. Ještě bych chtěla rovněž říci, že se hovoří o zřizování těch komisí pro um, pravdu a usmíření. A rovněž zde zaznělo, že se musíme věnovat té prapříčině protiromského smýšlení. Měla byste, měla byste být možná speciální skupina, která se tomu bude věnovat, aby dokázala lépe monitorovat situaci. Byla by, měla byste být lepší koordinace, strategie, abychom dosáhli v budoucnu lepších výsledků. Děkuji. Paní Teredity, nyní paní Eva Majtasova z České republiky. <laughs> Dobrý den, vážené dámy a pánové. E, zastupuji tady Komisi pro rodinu a národnostní menšiny v rámci parlamentu České republiky a přijela jsem sem hlavně se poučit o praxi ostatních zemí v souvislosti e, s integrací Romů a národnostních menšin. Ehm, Myslím si, že samozřejmě protiromské smýšlení je něco špatného, nepatří do vyspělé společnosti a je potřeba ho postihovat, to je v každém případě. Ovšem na druhé straně si myslím, že je potřeba opravdu eh, historicky zjistit příčiny, které vlastně vyvolaly tyhle diskriminaci a je potřeba tyhle ty příčiny hlavně odstraňovat. Eh, snažit se o porozumění ve všech oblastech života a tohleto porozumění si myslím, taková jenom poznámka moje nebo námět, by bylo vhodné i, vzá, i zároveň s tím rozumět si jazykově. To znamená, že nejenom Romové neumí třeba jazyk v, té, eh, v, té, v tom státě, v kterém žijí, ale ani obráceně to neplatí. To znamená, nevím, který, eh, eh, která většina umí třeba romsky, nebo aspoň někdo z nich. Takže to si myslím, že je velice eh, potřebná věc a je potřeba učit eh, a udělat třeba dvojazyčné eh, učebnice nebo příručky nebo další důležité dokumenty, aby jednak Romové se mohli dostatečně poučit a být na nějaké úrovni a mohli se zapojovat do toho života celé společnosti. Mě by třeba zajímalo, jestli víte, vy, který pracujete v těchto komisích a, a, a institucích, kolik neromů umí romsky. Eh, myslím si, že kdyby přišel člověk, který umí romsky, tak určitě získá daleko větší respekt při kontaktu s Romama a určitě by i ta spolupráce byla na daleko vyšší úrovni. Ehm, protože není pomoc Romům jenom v tom, že budeme plánovat, vytvářet komise, dávat peníze, ale je potřeba hlavně to osobní nasazení těch jednotlivých pracovníků, zejména v terénu. Thank you very much. That's a very pertinent question. Velice děkuji, ano, opravdu. To je velice, to je taková otázka na místě, myslím si, že na ní určitě někdo zareaguje. A ještě poslední na seznamu jsem já. Pamatuji si, že v Evropském parlamentu jsme vedli takovou velice rušnou debatu aby zde byly vlastně vnitrostátní programy pro inkluzi Romů do společnosti. A já bych chtěla upozornit na jeden takový skandál ve Francii, kde byla skupina Romů bez francouzského pasu. Oni byli násilně vystěhováni, jak si všichni paušálně byli vystěhováni. vedlo to k takovému velkému pobouření v Evropské unii o tom, jak se vlastně stát eh, zachoval, že postupovali paušálně, vůbec nedbali nějakých individuálních práv. Společně se Rada, Evropský parlament a komise rozhodly, že musíme posílit snahy o začlenování Romů. Chtěla bych ještě navázat na to, co říkal Romeo Franz to, co činí federální německá vláda, která řekla, že nechce vnitrostátní strategii pro začlenování rom, lidí s romským um, uh, s romskou etnicitou. Já se chci zeptat, jak to tedy je? Můžete to nějak podrobně vysvětlit? Proč tedy nevznikly ty strategie? A myslíte si, že to je dobrá cesta, jak postupovat? Další otázka, kterou mám, na naše panelisty a dám vám slovo hned za minutku. Tak ta otázka zní, jak je možné, eh, když jsme teď slyšeli ten historický přehled, který zde měl pan Makiu, hovořili jsme také třeba o tom, jak to bylo za nacismu. Jak je možné, že dnes v dnešní společnosti neodsuzujeme protiromské smýšlení stejně, jako je obecně odsuzován antisemitismus. Chtěla bych to lépe pochopit. A teď se ještě obracím na panelisty. Možná dám nejprve slovo kolegyni Soraje Post a pak budeme pokračovat podle toho pořadí, jaké jste mluvili. Děkuji. Nejprve se chci vyjádřit nebo zareagovat na vaše připomínky. Vzdělání je klíčovým nástrojem pro integraci, pro úspěšnou integraci, ale má to tedy vlastně takové dva aspekty. I romská populace by se měla vzdělávat, pokud jde o jejich vlastní historii a kulturní dědictví. Dlouhá staletí Romové žili ve většině evropských zemí, takže tu máme určité sdílené kulturní dědictví a také naše občané toho nevidí dost o těch špatných zkušenostech Romů za poslední století a o problémech, kterým Romové čelí dodnes. Čili obě strany by se měly vzdělávat. A je třeba také posilovat důvěru. To je naprosto zásadní, protože pokud jste eh, vyloučeni, pokud jste minoritou, pokud máte tedy eh, špatné zkušenosti v několika generacích, není jednoduché věřit tomu, že tedy ty projekty, eh, které ostatní dělají pro nás, opravdu k něčemu jsou. Začíná to tedy už ve chvíli, kdy se lidé hlásí do projektu, kdy je třeba získat eh, zapojení Romů, proto jsem také vlastně volala potom, aby každá země založila vlastní smírčí komisi. My jsme to založili ve Švédsku. A vypracovali jsme takzvanou bílou knihu, která dokumentovala dějiny Romů za poslední století. A na základě toho jsme pak vytvořili učebnice pro žáky na základní škole ve snaze vlastně vysvětlit jim, jak jsme dospěli do současné situace, jak je možné, že v bohaté a civilizované společnosti žije v Evropě 12 milionů lidí takhle. Takže je důležité znát historii, je důležité ji vysvětlit, také se od ní odpoutat a zahájit vlastně takovou novou kapitolu dějin na základě rovnoprávnosti. Když jde, pokud jde o tuto zprávu, my jsme vám přinesli kopie. 12 stránek jsou jenom návrhy a doporučení. Ještě popíšu, jak to začalo. Já už jsem 40 let aktivistka. Nikdy jsme nemohli otevřeně hovořit o tom, že existuje protiromské smýšlení jako problém. Všichni tady to vlastně definovali eh, spíše jako sociální problém. Nikdo si neuvědomoval, že problémem je protiromské smýšlení. V roce 2015 jsme přijali první usnesení na toto téma v květnu 2015. Tam jsme poprvé vlastně použili ten termín protiromské smýšlení. Od té doby tuto definici převzaly evropské instituce a také se vlastně rozšířilo to přesvědčení, že tohle je jádro nebo ten, ta příčina všech sociálních problémů. Také jsme tedy hovořili poprvé o takzvaném romském holokaustu, čili rozjížděli jsme se pomalu, ale bylo opravdu důležité mít platformu, která nám umožní uznat specifičnost problémů, se kterými se potýkají Romové. Čili takto jsme to řešili. Pokud je o jazykovou problém, otázku, myslím si, že opravdu se najde jen velmi málo neromů, kteří by uměli romsky, ale považuji za selhání příslušného státu, pokud v něm Romové nemohou hovořit romsky. Samozřejmě to souvisí se segregací. Romové přeci žijí v tom státě. Kdybych, jste teď na mě mluvili řecky, no tak samozřejmě nerozumím, ale kdybych se odstěhovala do Řecka, považovala bych za svoji povinnost naučit se řecky. Děkuji a tím tedy se dostáváme k dalšímu řečníkovi, pan Dimatrokopoulos z Agentury pro základní lidská práva. Prosím, odpovězte na otázky, které jste považoval za mířené na sebe. A buďte struční. Ano, budu stručný, jenom jedna připomínka. Velmi často se o inkluzi Romů hovoří e, z pozice filantropie. Jsou to chudáci, musíme jim pomoct a e, samozřejmě naše kultura tedy po nás chce, abychom pomáhali ostatním. To je velice chválihodné a dobré, ale nesmíme zapomenout, že jde o zprávu, vlastní zprávu věcí. A z pohledu mezinárodního práva je povinnost zacházet s romskými občany jako rovnoprávnými občany bez ohledu na jejich náboženství, původ, pohlaví, a případný handicap a podobně. A my jsme zjistili, a teď tedy vlastně upozorním na, právu, na práci naší agentury, a co také zveřejníme koncem listopadu, je skutečnost, že ať už se nám to líbí nebo ne, bohužel v Evropské unii pořád záleží na tom, jakou máte barvu pleti. A to je realita, se kterou se musíme nějak potýkat Týká se to jak občanů černé plety v Evropské unii, týká se to také Romů, prostě všech, kdo vypadají nějak jinak. A tím se vracíme k té hrozné situaci mezi dvěma světovými válkami a během druhé světové války, ale je to něco, k čemu se musíme postavit čelem. Děkuji a není pan Mak. Děkuji. Ano, přesně tak. Německo má opatření na integraci a také naše eh, organizace kritizovala vládu za to, že tedy přichází se socioekonomickou strategií eh, s bojem proti chudobě, ale mm, jak si pomíjí tu problematiku protiromského smýšlení jakožto jednu z příčin Přitom jde tedy o skupinu obyvatel, která je trvale stigmatizována, historicky stigmatizována a je třeba ji zaintegrovat. Takže tato kritika je, myslím, oprávněná a my jsme výrazně pokročili v posledních letech v tom smyslu, že jsme otevřeli novou debatu, tentokrát nad tématem protiromského smýšlení ve společnosti a Upozornili jsme také na to, že tedy vlastně do roku 1955 trvalo uznání Romů jakožto eh, plnoprávné menšiny, stejně tak dlouho trvalo uznání existence romského holokaustu a to všechno vlastně lze připsat na těm několika málo aktivistům z řad Sinti a Roma, kteří dosáhli této změny. A teď je, myslím, naším úkolem, aby Německo za svého předsednictví v roce 2020 eh, se této problematice věnovalo důkladněji. A teď je tedy otázka, proč je, jsou ty protiromské nálady a smýšlení na vzestupu a proč se proti tomu nikdo neozve. Je to totiž společensky akceptováno a já myslím, že tady vlastně jde o nás všechny. Nemůžeme se tvářit, že to je tady něco, co se dá řešit na úrovni ministerstev nebo technických projektů. Potřebujeme politickou vůli, potřebujeme nový přístup, který se nebude zaměřovat jenom na Romy, ale na celou společnost a její zodpovědnosti. A já eh, tedy mohu říci, že v Německu se podařilo dosáhnout koncenzu mezi politickými stranami a vlastně začít bojovat s protiromským smýšlením a nyní máme dokonce expertní komisi na protiromské smýšlení. A já jsem komunikovala s celou řadou lidí po celé Evropě a tedy s potěšením jsem kvitoval, že je stále více romských poslanců zastoupeno v národních parlamentech a doufujeme, že do budoucna to bude platit i o Bruselu. A poslední příspěvek tohoto panelu. Děkuji. Souhlasím s tím, co bylo řečeno. Pořád máme málo romských poslanců v Evropě. Romská, romské obyvatelstvo je nedostatečně zastoupeno v porovnání s velikostí této komunity. A jedna velice důležitá změna proběhla tady v Bruselu, pokud je o tyto diskuze. My jsme přešli ze situace, kdy jsme problematiku vzdělávání, bydlení Romů a tak dále pojímali jako so, jako čistě sociální problém. On to problém sociální je, ale jak už tady bylo správně řečeno, teď se zaměřujeme také na příčiny těchto problémů. Především tedy eh, pokud je o to protiromské smýšlení. Je třeba eh, zahájit daleko účinnější informační kampaň, vzdělávací kampaň, aby bylo jasné, o čem mluvíme. Existuje romská kultura, romská práva a to je tedy jeden ze závěrů, které doufám eh, tedy si sebou odnesete do jednotlivých národních parlamentů. A proč je tedy taková podpora boji proti antisemitismu v porovnání s bojem pro proti protiromskému smýšlení? Odpověď je jednoduchá. Romská populace byla natolik utlačována, natolik Eh, schazována, že je pro ní těžké najít svůj hlas a organizovat se. Takže nedostatek toho pochopení je způsoben postojem většinové společnosti. A když hovoříme o romském problému, je třeba si uvědomit, kdo je tím problémem. Není náhodou problémem reakce většinové společnosti. Samozřejmě Romové sami tady také se potýkají se svým dílem problémů. Ale tím největším problémem je postoj většinové společnosti a teprve, až si to připustíme, dosáhneme nějakého pokroku. Děkuji velice. Well, we're going for a little change of, uh, of, of guests. A nyní tedy došlo k drobné změně ve složení dalšího panelu budeme pokračovat za pár minut tím druhým panelem. Můžete se také hlásit do diskuze. Máte tedy k dispozici formulář pro to, abyste se eh, přihlásili do druhé debaty a tedy eh, paní poslankyně z České republiky dostane slovo hned jako první v tom druhém kole. Okay, I do understand it's Thursday. Já chápu, že je čtvrtek odpoledne. A že ale nemůžeme přetáhnout ani o minutu. Chápu, že si chcete protáhnout nohy a že je tedy mimořádně obtížné najít prostor, kde se opravdu legálně dá kouřit v těchto prostorách. Je mi tedy jasné, že se postupně budete trousit zpátky, ale začnu druhým panelem, který tedy eh, je o eh, aktualizaci strategií v boji proti protiromskému smýšlení a v této druhé části zasedání interparlamentního výboru se budeme bavit o potenciálních řešeních toho, jak aktualizovat romské strategie v boji proti, proti romskému smýšlení. A to na základě usnesení, který Evrop, které Evropský parlament přijal před rokem. Evropský parlament si vyžádal studii tohoto jevu, tak aby tedy expertní poznatky zapracoval do své budoucí práce. Prezentace předběžných zjištění studie, která bude zveřejněna později v průběhu tohoto roku, je tedy takovým úvodním příspěvkem jednání druhého panelu. Než dám slovo dalším řečníkům, Zase vám řeknu, jak budeme organizovat naši práci. Už jsme dostali několik žádostí o řečnickou dobu. A pokud si tedy chcete vzít slovo, vyplňte ten modrý formulář. To platí pro zástupce národních parlamentů. Europoslanci vědí, jak to funguje, přihlásí se, já je zapíšu na seznam. podle toho, jak dlouhý bude seznam řečníků, vám řeknu, kolik minut můžete mluvit. Ale to se tedy ještě uvidí. Takže teď tedy představím paní Linu Fosilit, Fosiliute, Fosiliute, doufejme, která je vedoucím výzkumu v Centru pro eh, evropská studia, tedy to je tedy velmi dobrý, dobře známý think tank CEPS tady v Bruselu, a představí studii, kterou si parlament vyžádal. Paní Fosilite, víte, jak to chodí, 10 minut na váš úvod. Děkuji. Děkuji. Mám připravenou prezentaci s pomocí PowerPointu. Takže nejprve děkuji za to, že jste nás sem pozvali a že jste si objednali tuto studii. A děkuji také příslušnému ředitelství za součinnost. Představím eh, zjištění eh, této studie a no, pak tedy také potenciální další kroky. Vidíte, že máme čas až do listopadu dopracovat tuto studii. Šlo o multidisciplinární přístup a my jsme zahrnuli celou řadu autorů a národních expertů do přípravy. Řešíme situaci v sedmi členských státech abychom zjistili, jaké jsou zkušenosti na národní úrovni. Prováděli jsme také interview na úrovni těch národních ministerstev a občanské společnosti, abychom zjistili, co se to posud podařilo a co bude potřeba do budoucna. Další. Jak vidíte, v rámci tohoto mechanismu postupného eh, odebírání moci, my jsme se zaměřili tedy na tento jev především z pohledu hospodářského vyloučení. Předchozí panel už tedy upozorňoval na to, jak je možné, že romská populace umírá v průměru 18, 8, 17 let dříve než zbytek populace a jak je možné, že většina romských domácností neby, není vybavena tekoucí vodou, sanitárními zařízeními a podobně. Vidíme, že tedy co je vlastně důvodem této situace je chybějící politické zastoupení proti romské smýšlení a institucionální diskriminace. Takže ačkoliv už bylo vynaloženo 90 miliard euro na pomoc těm nejvíce marginalizovaným komunitám v Evropě, Ty výsledky, ty pozitivní výsledky byly tedy opravdu minimální. A dokonce tedy se vlastně vrací některé jevy, jako jsou například xenofobní projevy. Z našeho pohledu tedy existují mezery a protiromské smýšlení je takovou poslední společensky akceptovatelnou formou rasismu a je třeba to řešit. Když se podíváme do budoucna, na to, jak tedy přispět k lepší inkluzi Romů a jak bojovat s protiromským smýšlením, vidíme takových pět klíčových stavebních bloků do budoucna. Za prvé, rovnost a nediskriminace. Potřebujeme kvalitní zprávu věcí, na základě které budou, bude ke všem eh, občanům přistupováno stejně bez ohledu na jejich etnický původ. Za druhé je potřeba posílit důvěru. To může být úloha právě těch smírčích komisí, jejich založení doporučuje usnesení Evropského parlamentu. A e, tady tato komise by mohla nejenom napravovat určité křivdy, ale také informovat většinovou společnost. Konečně je třeba bojovat s institucionální diskriminací, která je škodlivá nejenom pro Romy, ale pro demokratické postupy a procesy obecně. Je třeba také tedy důsledně trestně stíhat projevy xenofobie. Jen jak se podaří posílit vzájemnou důvěru protože vláda zákona a pořádku a tedy ty základní zásady demokracie by měly být stejně aplikovány stejně po eh, celé Evropě. Pokud je o lepší zapojení Romů do občanského života, tady tedy vlastně Romové dosáhli významného pokroku a do budoucna v rámci těchto strategií by měli být Romové lépe zastoupeni je třeba to vzít tedy mnohem více vážně. A za páté, vzali jsme v úvahu také plány eh, na lepší zapojení Romů na místní úrovni. A je třeba také tedy vlastně odstraňovat ty zásadní překážky, kterým Romové čelí už na místní úrovni. Pojď, pojďme se vrátit k problematice vlády zákona a pořádku. V tomto ohledu mm, je tedy, ačkoliv je Evropa vybavená eh, sofistikovaným právním systémem, chybí pravidla, která by eh, umožnila řešit systematické porušování základních lidských práv romské populace. My jsme svědky eh, takovýchto případů. Takže Evropská unie by mohla přijít s určitým mechanismem, který by například eh, tedy umožnil eh, odsoudit porušování těchto základních principů evropské legislativy z pohledu mezinárodního práva, a to například i formou judikátů, které by pak byly základem pro další úpravy. K tomu už vlastně běží debata. Také vidíme tady, jak tady to vypadá se systemickým porušováním některých zásadních aspektů mezinárodního práva, některých tedy zásadních úmluv. tak aby nedocházelo k opakovanému narušování základních lidských práv Romů. Dále. Když hovoříme o procesu smíření v rámci Evropské unie, chápeme, že vlastně chybí pochopení toho, co se děje s romskými komunitami. To je to právo a tedy vědět, co se děje v romské komunitě, co se jim děje. Za druhé získat přístup ke spravedlnosti, podpořit oběti z řad Romů a za třetí tedy nabídnout určité reparace, ať už si byly symbolické nebo na úrovni legislativních opatření. Tím by se tedy vlastně porušilo to um, zažité vnímání, jak je zákon uplatňován vůči Romům, posílila by se důvěra. A je možné toho dosáhnout například tak, že Evropský parlament zahájí své vlastní vyšetřování nebo zahájí dialog na vysoké úrovni, na úrovni komise například. o tom, jak by tedy tento proces mohl vypadat. Existují tedy určité možnosti. My se můžeme poučit z příkladu Švédska, Německa. To je dobrý příklad toho, jak to může fungovat. Zdá se, že v těchto zemích se snižuje míra akceptace eh, proti romského smýšlení. A pokud jde o lepší zapojení Romů, Podařilo se vytvořit některé struktury pro lepší zapojení Romů, ale romská občanská společnost musí být podpořena, zvláště tam, pokud jde o financování aktivit a implementaci opatření na místní úrovni. Romské organizace nemají přístup například k dotacím z velkých fondů a proto se omezují spíše na ty iniciativy na místní úrovni. To jsou tedy naše zjištění. Finální zpráva bude zveřejněna na konci listopadu. Pokud máte nějaké připomínky nebo otázky, rádi na ně odpovíme. Thank you very much. We'll do the answering of the question. Děkuji. Ano, to potom až v diskuzi budou otázky a odpovědi. A dalším řečníkem je Claude Kahn z, z, z úřadu z OSN pro eh, lidská práva a on bude hovořit o implementaci rámce eh, s cílem eh, přijmout efektivnější opatření po roce 2020. I vy máte 10 minut na vaší prezentaci. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegům, že tady se trvali. Ano, takže my v podstatě bychom mohli eh, opakovat to, co jsme za, za, za, slyšeli, že já nechci to opakovat, ale jenom bych chtěl se přidat tady eh, k tomuto, co zde bylo řečeno, s tím souhlasí OSN, ale tak stručně, pokud jde o e, tu průběžnou revizi evropského rámce, my jsme udělali to tež, co děláte vy, a, a to především máme již první komparativní data, která jsme získali mezi rokem 2011 a 2016 a zjistili jsme tedy, jak to vypadá s tou evropskou politikou. Náš závěr to i potvrdila agentura FRA. Naše závěry jsou, že některé členské státy nebo některé oblasti se vyvíjí pozitivně. Například eh, eh, větší začlenění romských dětí do mateřských škol, to je pozitivní, další pozitivní vývoj jsme zaznamenali, ale také i negativní vývoj a to především je ta segregace. Zhoršená segregace konce bych řekl v tomto období do roku 2016 a to eh, je velice problematické. Bylo to dost neočekávané navíc. Ono to spíše eh, eh, reflektuje, že Romové tedy Mm, mají větší poptávku potom být integrováni třeba eh, děti, aby chodili do normálních škol a to vyvolalo takovou eh, často reakci té většinové populace směrem tedy na tu segregaci. Takže proto musíme mít i strategii po roce 2020. A doufáme, že eh, to tak bude, že to, že my jasně chceme říci ano, musí existovat follow-up, musí existovat evropská politika pro inkluzi Romů a tam by se mělo zdůrazňovat především to, eh, tedy otázka snižování té segregace a řešení těch protiromských nálad. Také máme za to, že to eh, čísla nám ukazují, že zde i to by mělo být reflektováno v tom víceletém finančním rámci, stejně jako vy i my si to myslíme. A mm, zde víme, že je zde teď mm, velká, velké volání po škrtech a zjednoduš, zjednodušení předpisů, to je pravda, ale to, co je v návrhu komise, podle mě není dostatečně detailní, a podle mě by to mělo být naopak. To znamená opět výš zvýšený eh, důraz na boji proti segregaci a proti romskému smýšlení a to by mělo být reflektováno v předpisech i v nařízeních tak. A, a členské státy by měly generovat data a by um, sledovali vývoj ve společnosti. Zatím tomu tak není. Takže doufejme, že v příštích měsících v diskuzích se půjde více do detailu. Eh, tedy tady mám na mysli nařízení ESF+, eh, Evropský fond pro regionální rozvoj a to obecné nařízení. Za druhé, skutečně souhlasíme eh, s těmi koliky, kteří volají po té smírčí komisi, my jsme slyšeli zkušenosti z Německa například, eh, tedy takový, orgán, taková koalice lidí, která řekne, to je ten správný mechanismus pro řešení těch zakořeněných stereotypů a nepochopení, eh, mm, nedostatečné pochopení v té většinové společnosti, jaká byla historie, proč to vedlo k vyloučení a co tomu vyloučování ze společnosti vede. Všechno, co jsme slyšeli třeba z Norska, ze Švédska, z dalších podobných států, tak říkají ano, nám to je ten dobrý krok pro to, abychom řešili problematické aspekty ve veřejné mínění a ignoranci, bych řekl. Takže rezoluce ale parlamentu říká, ano, této, této smírčí komise na národní úrovni a evropské úrovni. Já myslím, že v příštích 12 měsících bychom měli začít s tímto na národních úrovních. A takové ty komise, tedy usmíření, by tam měly vznikat a e, potom bychom měli tady to i povýšit na evropskou úroveň, abychom měli podobnou organizaci na evropské úrovni ještě mám další body, které chci zmínit. Za prvé, komise e, Rada Evropy zasedali tento týden a tam bylo prezentováno, že 80 osob, které byly vyhnány e, z členských států, tedy šlo o Srbsko, byly Romové. Takže někdo říkal, to je takov, mm, to tak se tak náhodou stalo, že to je náhod, nahodilé, ale já myslím, že ne. A ať je to náhoda nebo ne, tak je třeba si uvědomit někoho, když vyženete ze společnosti do jiné země, tak to je velice destruktivní akt a přece to není pro mm, to e, nenahrává tomu, co si přejeme, to znamená inkluzi a integraci ve společnosti. Ne, my známe spoustu případů. To často to jsou lidé, kteří se tam dokonce narodili, třeba narodili se v Itálii, v Německu, e, v západní Evropě a byli donuceni, e, tedy byli vyhnáni do Srbska, Bosny, Kosova, když se narodili už vlastně jinde to je velice destruktivní pro tu osobu, pro jejich rodiny, ale také i to vysílá takový zvrácený signál v podstatě těm kandidátským zemím, no protože ty kandidátské země říkají, naše země si poradí s těmito problémy, a mm, ty těm kandidátským zemím říkáme, no, eh, vyřešte si eh, inkluzi Romů a dá se jim na to, dají se na tom peníze, se jim dávají, ale zároveň se, eh, se jim říká touto cestou, no my sami to nejsme schopni udělat. Prostě vyhoštění nebo mm, vyhnání to není cesta. A mm, není možné tady to řešit tím, že někoho vyženete ze země. A za druhé, ještě jeden takový případ. <clears throat> to je na Slovensku mm, eh, velká policejní akce z roku 2013, kdy 60 policistů, kteří tedy tam eh, se dopustili závažného porušování lidských práv podle ombudsmana, to vyšetřování probíhá dva roky již a v podstatě eh, teď to skončilo a nikdo z policistů nebyl obviněn a nyní na začátku minulého roku dokonce i svědci byli obviněni eh, tedy se tomu se dokonce skřivo přísečnictví, takže takže takže je třeba, abychom tedy v podstatě eh, v Evropě eh, se zabývali těmito případy, kdy eh, osoby, které vlastně byly poškozenými, tak nakonec jsou obvinovány, a, mm, mm, protože měli tu odvahu a obrátili se proti eh, policii. A teď je doba, aby Česká republika a Slovensko, aby uznali i to, že musí očkodnit romské ženy, které byly sterilizovány násilně. To, mm, tím se zabýváme od roku 2000, eh, tedy i eh, od roku 77 se eh, od roku 77 dokonce se tím zabývali. V Československu tím přišla tedy charta 77, takže je to dlouhodobý problém. Děkuji. To je docela typické, eh, že když eh, máme zde mm, mm, řečníky mimo EU, kteří často dobře poukazují na konkrétně na problémy, kdežto často lidé zevnitř hovoří široce obecně, takže já o, velice si cením, že jste hovořil tak otevřeně. A další řečník je paní Jelena Jovanovič ze... Ano, ona je hlasem občanské společnosti. Ano. A je, zá, je zásadní, abychom také vždycky přizvali do panelu zástupce občanské společnosti, protože vy hrajete důležitou roli v integraci Romů a vy zastupujete síť Ergo a budete hovořit o zkušenostech z pohledu nevládní organizaci která z pohledu nevládní organizace, která působí v celé EU. A opět i vy máte 10 minut, máte slovo. Thank you very much. Uh... Dobrý den, děkuji. Já bych na začátku ráda řekla, že je mi líto, že jste není eh, ředitel sítě Ergo. Paní Rabanová je bohužel nyní na velice důležité misi na Ukrajině a je velice důležité podporovat totiž nyní Romy na Ukrajině, kteří velice často jsou obětmi zločinů z nenávisti a také se tam účastní jedné konference o romských ženách. Takže já se pokusím eh, co nejlépe zastoupit kolegyni a také pohovořit za naši nevládní organizaci, ale i za další nevládní organizace, s nimiž úzce spolupracujeme. Také bych chtěla už na začátku říci, že jsme velice, mm, velice často hovoříme o takzvaných osvědčených postupech. V angličtině se tomu říká tedy nejlepší postupy. Já bych to úplně asi nenazvala nejlepšími postupy, ale chtěla bych popsat tři opatření, která podle mého názoru lze popsat jako slibná opatření a dokonce tam máme už i určitá, eh, určité mm, výsledky, které jsou viditelné velice rychle a máme tam potom i dlouhodobé cíle, které chceme dosáhnout. Naše síť Ergo eh, bojuje za Romy už dlouho, bojujeme proti protiromskému smýšlení a chtěla bych vám v tomto kontextu říci o tom, jaké potřeby jsme identifikovali, respektive jaké nedostatky identifikovala občanská společnost, co se týče institucionální reakce v boji eh, proti proti romskému smýšlení na, na, na, na národní úrovni. A když hovořím o národní úrovni, tak je také důležité upozornit, že spolupracujeme s občanskou společností ze všech členských států, ale i také se, zemí, se zeměmi Bal- z západního Balkánu. Nejprve pohovořím o těch největších eh, problémech, které občanská společnost identifikovala a poté mm, navrhnu několik eh, hlavních doporučení, která vycházejí z poznatků aktérů občanské společnosti. Ale ještě předtím, než se přesunu k meritu věci, tak bych vám chtěla možná ještě vysvětlit, odkud máme všechny své informace a poznatky. Mm, chci také tu vyjmenovat různé různé důležité eh, iniciativy. Například jedna se týkala mm, Balkánu a Tur- Turecka a mm, také Albánie. Byli tam čl- zástupci čl- eh, naší sítě z Albánie. To byla spolupráce s eh, občanskou společností ze šesti zemí ze, západních, ze zemí západního Balkánu a také z Turecka. Tato iniciativa byla velice důležitá. Další iniciativou, kterou bych chtěla zmínit, se týkala monitorování situace Romů. E, jsou tam je to projekt, který byl zahájen Evropským parlamentem, je to pilotní projekt, který řídí generální ředitelství pro spravedlnost Evropské komise a také e, Budapeštská univerzita. Zde si vyměňujeme informace asi z 90 občanskými eh, společnostmi, s organizacemi občanské společnosti a s odborníky z 27 členských států. Tato iniciativa provedla také jednu, jeden program, jednu aktivitu. To je speciální podávání zpráv o protiromském smýšlení a o boji s protiromským smýšlením. Uh, takže to je jednou z eh, takových prvků našeho pilotního projektu. Další iniciativou, kterou bych chtěla zmínit, není ani tak projekt, je to vlastně spíše taková neformální akce, ale je to pro nás důležité, neboť se domníváme, že musíme rovněž na evropské úrovni vytvářet koalice. Jedná se opět o téma boje s protiromským smýšlením. Máme zde spolupráci s německým centrem a také s Evropským centrem, které je zde v Bruselu pro boj s protiromským smýšlením. Máme zde eh, takzvaný referenční dokument o protiromském smýšlení protože naši členové si uvědomili, že je také důležité vůbec přijít s definicí proti romským smyšlením, abychom tento jev dokázali lépe pochopit a abychom rovněž mohli třeba lepším způsobem vysvětlovat různé projevy proti romského smýšlení. Je to důležité, protože tento dokument byl podpořen stovkami aktérů občanské společnosti, kteří si uvědomují, že je na čase posílit povědomí o této věci u těch hlavních aktérů. Hlav, um, majoritní je důležité tedy, aby si všichni uvědomili, jak se majoritní společnost chová k, k minoritám, jako jsou Romové, Sintové a další minority. Takže teď se mm, zaměřím na nedostatky, které občanská společnost identifikovala. Za prvé, Protiromské smýšlení bylo v minulosti, je dnes um, u mnoha uh, pardon, tedy to protiromské smýšlení je uznáváno mnoha institucionálními aktéry, ale mnozí institucionální aktéři neuznávají tento jev. Eh, nestačí pouze pochopit tento jev a uznat jeho existenci, ale také je zapotřebí mít dostatečné struktury v těch institucích, aby mohly dobře fungovat a bojovat s protiromským smýšlením. Takže tyto dva problémy jsou navzájem propojené. Pokud někdo, um, pokud někdo nerozumí uh, tomu jevu protiromského smýšlení, tak ani nemůže dostatečně jednat natolik, aby dokázal s tímto jevem bojovat. Pokud zde chybí explicitní uznání jevu protiromského smýšlení, tak to pak brání tomu, aby byly vypracovány třeba specifické ukazatele a nejsou ani vyčleněny zdroje. Pokud není protiromské smýšlení jako jev explicitně uznáváno, tak to pak eh, se projevuje i v to, že instituce nejsou schopny dostatečně monitorovat um, ty jednotlivé incidenty a přicházet eh, s politickými koncepcemi, které s tím mají bojovat. Pak chci ještě říci, že je velice důležité pochopit to, že i to protiromské smýšlení má různé dimenze. Za prvé musíme zmínit takzvané takzvané vlastně protiromské smýšlení institucí. Například policie často jaksi toleruje protiromské smýšlení, protože třeba nedostatečně reaguje na násilí spáchané vůči Romům, anebo i neřeší násilí, které eh, Romové páchají mezi sebou. Mm, doufám, že teď už si uvědomujeme důležitost eh, různých akcí v vzdělávání, bydlení, v politickém diskursu. Navíc po více než 17 letech po více než 70 letech po skončení druhé světové války eh, se často dochází k takzvaným projevům, nesnášenlivým projevům nebo nenávistným projevům vůči Romům. Eh, velice často na ně vůbec nikdo nějak, eh, nějakým způsobem nereaguje, nějak sankčně. A často ne, není uznáváno ani to, že je zde předpojatost vůči Romům, takže je zde pak třeba i ty, ty nenávistné projevy vůči Romům, Sintům a nebo dalším menšinám nemají náležitou odezvu u, ve, u majoritní společnosti. Také jsme připravili několik doporučení, s nimiž vás rádi dnes seznámíme. Některá doporučení zacelují na orgány Evropské unie a některé zase um, spíše budou slušet těm vnitrostátním orgánům. Takže zaprvé je zaprvé dobře si stanovit priority pro ten budoucí rámec. Tento nový rámec má mít konkrétní opatření, jak reagovat na protiromské smýšlení a některé jeho konkrétní projevy. Měla by to být určitá horizontální priorita. My jako síť Ergo Rovněž podporujeme iniciativy, jako je třeba iniciativa paní Soraje Post zřizovat komise pro pravdu a osmíření na úrovni členských států. Nakonec ještě chci říci, že se domníváme, že práce na evropské úrovni eh, je práce vyvěná dobrým směrem, ale vlastně nepřináší žádný výsledek, pokud eh, samotné instituce nebudou bojovat proti romským smýšlením. V některých zemích je důležité, aby eh, instituce si uvědomily, že musí, že existuje protiromské smýšlení, že to je vlastně určitý druh rasismu. Rovněž musíme se stanovit priority pro tento boj mm, s protiromským smýšlením, musíme vytvořit určitý strategický dokument a musíme tento jev ošetřit i právně. Pak jsou zde politiky mainstreamingu, například by zde měl být nějaký národní celostátní plán pro boj s protiromským smýšlením. Dále, základní podmínkou je dostatek finančních prostředků pro přípravu těchto politických koncepcí a pro jejich provádění, aby to všechno nezůstalo jenom na papíře, ale aby se to dostalo do reality. A nakonec chci ještě říci, že my, respektive ty odpovědné instituce a orgány, musí začít monitorovat situaci a také podávat zprávy o těchto jevech. Zatím tomu tak není téměř vůbec. Poslední bod. E, instituce musí začít hájit práva lidí, kteří e, zatím, e, nebo kteří jsou poškozováni velice často běžně, každý den. Organizace a stát musí připravit dobré podmínky pro lidi, kteří mm, byli nějak poškozeni proti romským smýšlením, aby eh, dosáhli spravedlnosti. Dále je zapotřebí posilovat politickou vůli v jednotlivých zemích, aby se bojovalo s protiromským smýšlením a je nutné i přispívat eh, do toho, aby mm, společnost přestala uvažovat eh, rasisticky. Děkuji. mi řečeno, že e, e, tady Evropský parlament také oslovil SEPO, což je agentura, která e, školí policisty v Evropské unii, mm, tedy vyzvali k tomu, aby je proškolil také v tematice projevu proti romského smýšlení. Nyní tu mám tedy vystoupení dvou zástupců národních parlamentů. a to konkrétně zástupců rumunského a chorvatského parlamentu. Oba máte zhruba 8 minut. Děkuji. Je mi ctí tady vystoupit, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Je mi ctí zúčastnit se takové senzitivní debaty. ke které se opakovaně vracíme různými způsoby ve snaze najít nějaký optimální přístup. Nová definice sociálního zahrnutí Romů z evropského pohledu je v podstatě velmi pomalý a kontinuální proces, který trvá už více než 650 let a pořád ještě se máme co učit. Strategie rumunské vlády pro romskou populaci nejenom nepřinesla žádné konkrétní výsledky, ale ještě vlastně prohloubila rozdíly mezi okrajovými oblastmi země a centrem. Výsledkem byla masivní emigrace Romů do západních zemí ve snaze přežít. Proti romské smýšlení je konečně tedy uznávaným termínem v Evropské unii a objevuje se jak v horizontálních, tak v průřezových politikách v rámci boje proti diskriminaci. Roman, eh, tedy výbor pro evropské záležitosti rumunského senátu vypracoval několik stanovisek, pokud jde o nelegislativní dokumenty Evropské komise a také od roku 2011 pravidelně pořádal kulaté debatní stoly se zástupci romské občanské společnosti a státních institucí. Je totiž třeba najít nový vyvážený smírčí přístup a následně pak přijít s úpravou legislativy, která bude takovým novým výrazem té tzv. affirmative action, tedy eh, toho potvrzení zrovnoprávnění a to jak na té místní úrovni, tak evropské. Je třeba tedy bojovat především s dvěma zažitými představami eh, v rámci protiromského smíšení, tedy s tím takzvaným bohémským životem a rasovou diskriminací. Je třeba tedy bojovat s těmito projevy Eh, jakož se bojuje se všemi projevy racismu, rasismu a antisemitismu. Je také třeba zapojit občanské organizace romské populace do rozhodovacího procesu na všech úrovních a uvědomit si, že vedení romské komunity je tedy zodpovědné za to, aby propagovalo myšlenku nového pojetí romské populace a jejího zapojení do společnosti. Specifika některých evropských zemí, jako například tedy eh, ten, eh, ta nerovnováha mezi populací, která emigruje a emigruje, eh, skutečnost, že romská populace žije v improvizovaných osadách a přežívá ve velice okrajových formách toho, jak si vydělat na živobytí, například uliční, pouliční hudebníci, žebráci a podobně, musí být řešena v rámci veřejných politik. Je tedy třeba, aby obě strany nejprve přišly s takovým kontraktem pro zahrnutí Romů a pak se také uvědomili, kde jsou ty hlavní překážky a omezení. Hmm. Dalším opatřením je veřejná kampaň boje proti rasismu a kampaň zaměřená na ochranu romských matek a dětí, což je také důležitá eh, součást boje proti, proti romským projevům. Rumunsko by se mohlo stát takovým, takovým eh, prostorem, kde je možné tyto eh, nové postupy otestovat a nadále přijít tedy se standardizovaným pohledem na romskou komunitu. Musíme si uvědomit, že problematika inkluze Romů není jenom problémem na národní úrovni, je to také problém evropský a proto potřebuje evropské řešení. Rád bych upozornil na to, že obrana lidské důstojnosti, boj proti diskriminaci a proti romskému smýšlení jsou tedy prioritou. Proto je mi potěšením zahájit společnou debatu na toto téma, a to za rumunského předsednictví rady. Dámy a pánové, kolegové, děkuji za pozornost. Děkuji. Budbach sastipela čpesa tumenže. Mesem malavsi velko, me familjako alavs si kajtazi. Mesem deputanto, a ne Kroacija. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda i kako je pripremljen. Já bych rád jenom řekl, jak vypadá takový první den ve škole takového romského dítěte. A dámy a pánové, chci vám, dát, chci vám poděkovat za příležitost eh, přispět k diskuzi o romské inkluzi, jakožto chorvatský poslanec. Já již teď působím ve třetím mandátu a zastupuji eh, v podstatě všechny eh, eh, menšiny, které u nás e, existují. A já jsem za tím jsem neměl tu možnost eh, hm, hm, hm, zde navštívit parlament a já pracuji tedy aktivně v našem národním parlamentu, především ve prospěch komunit, různých komunit, etnik a především spolupracuji s asociací Karisala, která zastupuje eh, Romy, eh, romskou komunitu a v podstatě to je takové místo, které schromažďuje mm, kterém zastupuje příslušníky romské komunity. Takže tématem jsou národní strategie pro eh, inkluzi. Já musím říci, že jsem nespokojen se stavem implementace, i když ten dokument velice dobře popisuje, detekuje problémy, kterým Romové čelí. Ale co nám chybí, je implementace a institucionální odpovědnost. My můžeme přijímat rámcové dokumenty, strategie, to je snadné, ale nesmíme zapomenout na způsob potom, jak fungují ministerstva a jak fungují místní samozprávy. Vše dělají v souladu s národní legislativou. A mě, o co mi jde v mém funkčním do, období je transponovat tyto strategické dokumenty do e, e, vnitrostátních zákonů a předpisů. Stávající vláda v Chorvatsku <clears throat> má svoji národní strategii a má i svůj operativní akční program, což je dobrá metoda a lze to použít jako příklad procesu implementace. Ale ta implementace podle mě není dostatečně efektivně rychlá. U implementace musím skonstatovat, že my eh, v Chorvatsku máme taková základní data, ale nemáme statistická data, která se týkají čtyř, čtyř prioritních oblastí, to je tedy vzdělávání, zaměstnanost, zdravotnictví a bydlení. Takže my nemáme základní eh, data tohoto typu. Já myslím, že to platí i pro ostatní členské státy. Velice často lidé Eh, se zaměřují hodně na různé projekty, které provádí nevládní organizace, ale často v tom nefiguruje moc Romů. Často jsou to projekty, které se provádí s místními samozprávami. A s tím my také moc nejsme spokojeni. Eh, uzna, eh, uzna, tyto evropské projekty sice uznávají, že Romové mají problémy, ale ty podmínky těch výběrových řízení a cíle těch projektů, tak ty potom nereflektují tu těžkou situaci, ve kterých Romové žijí. Já myslím, že alespoň část evropských projektů přímo by se měla zaměřit na reálné problémy, životní problémy Romů a měly by mít tyto projekty zvláštní status a zvláštní systém monitoringu ve srovnání s ostatními tyto evropské projekty často jsou takzvané soft projekty, které se zaměřují na neformální a e, formální formy vzdělávání a školství. A tam e, a potom je těžké měřit ty výsledky. To by měla být inkluze na trhu práce. Zde my bychom chtěli, aby se větší pozornost věnovala inkluzi Eh, to znamená, aby to byly třeba infrastrukturní projekty a programy přímé pomoci jednotlivcům, především mladým lidem, aby měl, ty mají většinou lepší šanci se zapojit do života. A mm, vzhledem k této situaci, obtížné situaci, obtížným životním podmínkám Romů, musím říci, že do posud úsilí s integrací bylo neúspěšné. Klíčový problém je, domnívám se, právě nedostatečná zodpovědnost eh, členských států, eh, když dojde na realizaci konkrétních politik, které mají řešit problémy, eh, tedy jak přejít od deklarací dokumentů k činům. Nestačí mít strategické rámce, když se nebude zakotvena třeba povinnost eh, mm, podávat zprávy o eh, praktických výsledcích. A pokud se nezaměříme především na životní podmínky Romů a ne jenom na ty krátkodobé soft projekty. Jsem si vědom faktu, že eh, Romové v Chorvatské republice Mm, žijí v takové specifické situaci. To znamená, žijí v takových getech, v těch koncentrovaných lokalitách, mimo hlavní mainstreamovou společnost či infrastrukturu a v podstatě nekomunikují s majoritní eh, populací. A ta, v takovýchto situacích je ještě důležitější mít integrační politiky, nejenom pokud jde o vzdělávání a zapojení do společenského života, ale také i v oblasti fyzické integrace do mainstreamové společnosti. Měli bychom využívat školy, školství, vzdělávání jako prostředek eh, toho, že Romové tedy budou získávat dovednosti, které potom je zapojí na trh práce. Romové v Chorvatsku nejsou spokojeni s implementací národní strategie pro inkluzi a jsou nespokojeni s faktem, že neexistuje žádná politická odpovědnost. Nikdo nezodpovídá za špatnou implementaci. Také si myslíme, že evropské projekty, které financuje komise, nejsou dostatečně flexibilní a nezaměřují se na prioritní záležitosti. A nakonec musíme i nabídnout konkrétní řešení, abychom detekovali problémy, eh, s, aby zde existovala politická eh, e, zodpovědnost. Takže děkuji. Yeah, you did fantastic timing wise. Absolutely. Výborně jste to načasoval, děkuji. A nyní eh, eh, členové parlamentu mají slovo. Mám zde pět řečníků z národních parlamentů a z Evropského parlamentu. Mám Cecil Kienge, paní Ernst a pana France. Začnu paní Janou Pastučovou z České republiky a máte dvě minuty. Ano, já jsem v prvním panelu byla příliš štědrá, teď už bojujeme o čas. Prosím, máte slovo. Perfekt. Eh, já eh, se nebudu opakovat, bylo zde mnoho řečeno. Děkujeme za pozvání. a zastupuji Českou republiku a jsem eh, v tomto volebním období předsedkyní pro komisi rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Eh, bohužel Česká republika zde byla i v prvním panelu, i ve druhém panelu eh, mm, vlastně jmenována v tom eh, negativním trošku světle. Já bych chtěla říci, že se nám v České republice podařilo mnoho věcí za minulého volebního období, co se týče vzdělávání, kultury a dalších věcí, ale teď bych přešla k samotnému, protože jsem se přihlásila už v, minulé, v minulém panelu a Eh, už na to nevyšel čas, eh, konkrétní věc, nad kterou jsem se zamysl, nebo nad kterou jsme se zamysleli, eh, vlastně, že v médiích, nevím, jak je to v jiných státech, ale v médiích si moc často o Rómech a jejich dobré práci nepřečteme. Tam nám to hodně chybí a myslím si, že bychom vlastně měli eh, propagovat eh, vlastně tu, eh, tu dobrou práci těch, těch Romů, ať se to týká zaměstnávání Romů, do, dobré, dobré zkušenosti v oblasti sociálního podnikání, příklady dobré praxe podniku, které zaměstnávají Romy, protože více aspoň u nás to tak vnímám v České republice, že se více píše o tom špatném, co ty Romové udělali, než o tom dobrém. Tak to nevím, jak je to v jiných státech, ale eh, já bych se moc eh, přimlouvala za to, aby i média nám v té eh, v tomto hodně pomáhali, protože ty média, jak všichni politici víme, umějí hodně ovlivnit smýšlení lidí. Děkuju. Very much. Mr. Laszlo Im. Děkuji, Laszlo Imbra z Maďarska. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Děkuji, dámy a pánové eh, při prezentacích padla jedna velice významná věc, ale skutečně to se mnou otřáslo. Tam šlo o jeden údaj, který nám ukázal, že romská populace má eh, eh, eh, nižší mm, tedy mm, délku života a to o 17 let než většinová populace. Takže to mě dozarazilo. To má samozřejmě velké důsledky. Jde o fakt, že není možné, nebo aby v jednom, ve stejném státě, na stejném území, aby zde existovala zdravotní péče na vysoké úrovni nebo dobré úrovni, dobré úrovně a ta, e, ty stejné služby e, nebyly dány k dispozici pro jiné. A takže to potom způsobuje velké problémy. U nás již 12 let, již 12 let máme e, nejnižší E, vlastně hm, délku života v Maďarsku obecně je nízký a hm, po, hm, o čtyři roky méně, než je evropský průměr, takže to už samo o sobě je dost komplikované. Chci vás upozornit na fakt, že za těch 12 let, referenčních 12 let, že jsme zjistili, že Mm, ukazatele nám mm, ukazují, že Romové mají problémy eh, v řadě oblastí a již mnoho let. Já si jenom přeji, aby se eh, eh, abychom se více zaměřili i na zdravotnictví, aby to také bylo zakotveno v této strategii, to, a to, protože v případě romského obyvatelstva situace eh, hygieny třeba, osobní hygieny nebo léčba eh, a osvěta v této oblasti také, to tam chybí. A když to zlepšíme, tak určitě i ty celkové výsledky se zdravím budou lepší. Děkuji. Um, Cecil Kienge, two minutes. Cecil Kienge, dvě minuty. Grazie, Děkuji, děkuji Judit. Já bych chtěla využít já tohoto a této příležitosti a položit konkrétní otázku, která se právě týká eh, eh, eh, romských těch get, těch táborů. My již jsme předložili interpelaci na komisi. To je takový specifický případ, kdy byla v Klaraté vyklizen takový tábor, který v podstatě jsem měla možnost i navštívit a tam žijí generace vlastně již eh, eh, rodiny italského, italské občanství a to eh, celá poklidným způsobem a tam byla hrozba, že tedy budou vyhnáni, že bude ten tábor zničen a zde my máme také národní strategii pro integraci a komise doporučuje, abychom se vyvarovali takovým nuceným vyklizováním tábo, těchto táborů, těchto a přesídlování Romů. Zde v podstatě ale není žádná povinnost členského státu, e, tedy, e, takže zde i členské státy hovoří tedy o inkluzi a dokonce i starosta Galarake o tom mluvil, ale v blízké budoucnosti vůbec neváhá zároveň e, zničit tento tábor Sintu a v podstatě tím ohrozit budoucnost těchto italských rodin a to především těch těch nejvíce zranitelných teď, když nastane zima. A já se ptám, tedy komise, jak prověřuje, že ty eh, procedury, tedy vyklizování těchto táborů, že se přitom respektují práva všech a především těch nejvíce zranitelných kategorií osob? A zde bych také chtěla poděkovat kolegyni Soraya Post za práci, kterou zde dělá a všem kolegům, kteří eh, se tak v tomto funkčním období angažovali v tomto tématu. Děkuji. Cecil, I do Děkuji, Cecil, já se musím omluvit, Evropská komise zde není, takže to je otázka, kterou budete muset obrátit jim na ně s, s touto otázkou, a to písemně. Paní, mis, mis, paní ta Maria Terlety z Řecka. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda zdůraznila, že Sociální začlenění je nezbytnou podmínkou k tomu, abychom odstranili protiromské smýšlení. Co to znamená v praxi? Musíme nejprve zlepšit životní podmínky pro Romy Musíme zmapovat situaci, provést demokratickou, pardon, demografický, demografickou analýzu romské populace a na základě toho můžeme připravit strategie a různé politické koncepce a opatření, aby Romové měli lepší přístup eh, k vzdělávání, k zdravotní péči a tak dále. Teď, co se týče zdravotnictví, Jste například jeden, eh, pardon, co se týče vzdělávání, jste například projekt, který podporuje um, rozvoj jazyků u dětí. Například v Řecku máme takový program, hm, to taková vlastně jazyková podpora pro romské děti. A pak jsou zde ještě další takové různé podpůrné programy, které mají zlepšit eh, Ehm, to, aby děti měly přístup ke vzdělávání. Nicméně neexistují zde žádné takové osvětové programy, třeba pro místní komunity. Mm, zde se hovoří o těch komisích pro pravdu a usmíření a myslím si, že právě tyto komise v tom mohou sehrát významnou roli. Mohou vystupovat proti různým projevům proti romského smýšlení. Takže to bylo vzdělávání. Nyní zaměstnávání. Pokud v minulosti si třeba Romové mohli um, mm, řídit nějaký stánek na ulici a pomohli jsme jim třeba vyřídit nějaké formality, aby neměli problémy třeba s policií, tak to byl třeba takový příklad, jak jim pomoci. Další věc, která je zajímavá, je třeba zastoupení v odborech a to, že spolupráce s odbory a s místní radou mm, můžeme třeba, můžou třeba společně organizovat nějaká tržiště. Takže to jsou takové příklady. A ještě bych chtěla zdůraznit, že je důležitý velice také přístup Romům k různým službám a musím zdůraznit i roli zprostředkovatelů. Dále zde musí být určitá certifikace. Myslím si, že tyto rady pro mm, usmíření mohou právě být takovým zprostředkovatelem nebo jim pomáhat. Nyní zástupce Černé hory. Pan Murič eh, Kupština. Dobrý den, dobré odpoledne. Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem Černé hory, jménem našeho výboru pro občanská práva a svobody. A děkuji za to, že se zde dnes vede diskuse na tak zajímavé téma. A rovněž bych vás chtěl pozdravit i já sám osobně. Náš výbor pro občanské svobody Černé hoře vede spolupráci s různými nevládními organizacemi, s občanskou společností. Hm, také náš výbor provádí celou řadu akcí, aby se zlepšilo začlenění Romů do černohorské společnosti. Každý rok připravujeme program na další roční období a vždy vycházíme ze závěrů Komise pro Černou horu Zejména se to týká závěrů, které se týkají tzv. zranitelných menšin, kam patří nebo kam spadají i Romové. Hmm, nabízíme různé programy a výsledkem je zlepšení situace, což uznala i mezinárodní subjekty, mezinárodní orgány usnesení z roku 2015, ledna 2015. nám umožnilo dosáhnout pokroku v této oblasti, zvlášť co se týče romské komunity žijící v Černé hoře. Problémy byly jasně vymezeny a Souhlasíme s tím, že je zde mnoho problémů. Černá hora nicméně dosáhla velkého pokroku, ještě samozřejmě eh, můžeme se dále zlepšovat. Ještě bych chtěla říct pár slov eh, o tom, jak je to se vzděláváním v Černé hoře. Máme zde mm, speciálního ministra nebo ministrině pro lidská práva a Černá hora financovala speciální slovník Eh, romštiny a černohorštiny. To znamená, že jsme také už třeba mohli zveřejnit první knihu v romštině a to by mělo také pomoci integraci Romů do naší společnosti. Gratuluji vám k tomu, říká paní předsedající. Musím bohužel být velice přísná, protože v 6 hodin tato schůze končí. Nyní paní Konfilia Ernst. Děkuji, Judith musím říci, že mě chorvatský kolega na mě udělal velký dojem tím, co tu řekl. Já jsem byla nedávno na, na misi, navštívila jsem takovou romskou osadu a byla jsem otřesená tím, co jsem viděla. Prostě žádný elektrický proud, žádná sanitace, žádná tekoucí voda. A také jsem byla svědkem toho, jak je tedy místní obyvatelstvo kriminalizováno. Někteří z vás tady hovoří o strukturálním rasismu z tohoto pohledu. A já myslím, že přesně s tím musíme bojovat. Jinak můžeme klidně vydávat miliardy, které by měly eh, tedy být použity na zlepšení situace Romů, ale to samo nestačí, protože třeba Česká republika má přístup k prostředkům, ale prostě je nevynakládá na zlepšení situace Romů. A o tom bychom také měli hovořit. Nejde jenom o policii, ale jde o postup těch regulárních úřadů, které tedy se také chovají v podstatě nepřijatelně. Za druhé, projekty. Potřebujeme mimořádné projekty, které budou mít skutečný dopad a je třeba, aby nevládní romské organizace měly přístup k prostředkům z evropského rozpočtu, ať už jakéhokoliv fondu. A k tomu tedy ještě také můžeme přijít s nějakými nápady. A nakonec, ano, spousta Romů byla eh, vyhnána také z Německa, například pod záminkou, že je vracíme do země původu, jako je třeba Kosovo. Jenomže pak došlo k skutečné uprchlické krizi a tedy vlastně byla tu snaha štvát eh, ty emigranty proti místní romské populaci. A eh, tedy část těch lidí se nám vlastně jak, jak se ztratila z hledáčku. Já myslím, že se prostě někde rozptýlili, že už prostě uh, není možné zjistit, jaká je jejich situace. Rozhodně však nemají žádnou státní příslušnost. Děkuji, Portugalsko. Děkuji, paní předsedkyně. Mám jenom eh, dvě připomínky. Pokud jde o tedy větší pravomoce romským ženám. To je velice důležitý poznatek, protože ty mohou hrát klíčovou úlohu při integraci romské populace. Pokud jim dáme zodpovědnost, tak tento pocit tedy pak přenesou i na své děti. Musí hrát také aktivní úlohu při vzdělávání svých dětí a celých komunit Musíme také bojovat za lepší rovnost pohlaví v rámci romské komunity. To je jediný způsob, jak lze integrovat. A ještě jsem eh, zapomněla říct, že portugalský parlament přišel s iniciativou zveřejnit zprávu na téma rasismus a xenofobie ta bude zveřejněna ještě před koncem tohoto legislativního období, tedy v červenci 2019. A my tedy jsme velmi zvědaví na eh, příslušné reakce. Budeme zjišťovat tedy, co si vlastně lidé myslí o rasismu, jehož obětí jsou romské komunity. A je tedy také důležité víc investovat, dát víc peněz do budování domů, a protože když mm, vidíme takovou romskou osadu, nejsou to žádné doby, jsou to spíše chatrče. Lidé žijí v otřesných podmínkách a nemají tedy eh, nejen přístup vzdělání, ale především nejprve třeba zajistit kvalitní bydlení. V rámci příštího celého finančního rámce bychom se měli zaměřit na budování eh, bytových kapacit pro romskou komunitu. A posledním tedy řečníkem je Romeo Franz. Všichni máte jednu minutu. A pak tedy dáme slovo znovu paní Post. Já se chci teď eh, zamyslet nad úlohou národního státu. Národní státy sami si musí eh, položit otázku, zdali jejich přístup je paternalistický nebo anti. Zdali lze nějak zahrnout postihnuté eh, komunity, které se v podstatě cítí vyloučené ze společnosti. A pokud najdeme pozitivní odpovědi na tyto otázky, najdeme také tu správnou cestu. A aby tedy nevznikaly problémy, je třeba tyto otázky skutečně důkladně zpracovat. Právě tedy nezaměstnanost Romů je velkou překážkou při prosazování účinných strategií, ale na druhé straně tedy jsou Romové často vykařišťováni v těch špatně placených manuálních e, pozicích. A tady tedy hrajou, hrají úlohu místní obce a zastupitelstva tam. A tady jsou vlastně vždycky Romové ti poslední na řadě a tím pádem i určit, obětí určité korupce při zadávání zakázek a podobně. Kdykoliv hovoříme o Romech, je to jako kdybychom hovořili o nějakém cizorodém tělesu v naší společnosti. Uh, a tento dojem převládá, protože většinová společnost je proti romského smýšlení. A proto je třeba naléhavě přijít se strategiemi začlenění, které napraví tuto situaci. Tyto strategie musí být tedy ukázkové, v tom smyslu, že předvedeme většinové společnosti, co tato komunita dovede. A takové příklady už se dají najít v Německu, ve spolkových státech Bádensko, Vysembrsko, Hesensko a Bavorsko. Například v Bádensku, Wittenbersku se řeší tedy eh, situace eh, nezaměstnanosti romské komunity spolu s potíráním protiromských nálad. To je naprosto zásadní. Já musím říci, že eh, komunita Sinti v eh, je, byla doposud tedy opravdu terčem systémového rasismu. Děkuji a nyní zpátky na seznam. Paní Fasiliote na jednu minutu, pokud chcete tedy na něco zareagovat. Velice děkuji. S radostí jsme si vyslechli vaši podporu té myšlenky ustavovat komise pro pravdu a usmíření. Já bych se jenom chtěla vyjádřit ke dvěma věcem. někdy, nebo jak to, vypa, jak to vypadá s prováděním těch strategií. Ehm, členské státy třeba mm, podporují zaměstnanost eh, Romů, ale tam vlastně třeba mm, mají pouze minimální mzdu. Pak jste ještě hovořili o určitém, o určitém sčítání lidí, Tady je to velice obtížné, je to citlivé sbírat určité údaje. Mm, myslím si, že pokud by nějaký členský stát eh, se vydal tímto směrem. Myslím, že snad pouze Salvini eh, řekl, že chce něco takového připravit, protože podle eh, průzkumu veřejného mínění o to mají lidé zájem. Já si myslím, že bychom měli být, být velice obezřetní v tom sbírat nějaké údaje týkající se Romů. Spíše bychom se měli eh, zamýšlet nad tím, aby pro Romy byly poskytovány dobré služby, kvalitní služby a měli bychom monitorovat situaci. Pokud eh, je nějaký problém, někdo by měl být pohnán k odpovědnosti. Ať už je tedy ten člověk jakékoliv národnosti. Pan Kan. Já chci říci, že eh, Bohužel tedy ty zástupkyně České republiky už eh, zde nejsou. Já jsem hovořil o těch nucených eh, sterilizacích, o kterých se hovořilo i třeba v médiích. Eh, vynikající mm, ombudsmanka to také řešila. Myslím si, že bychom o tom měli hovořit otevřeně. Nicméně česká zástupkyně se ptala na média, říkala, že bychom tam měli mít nějaké pozitivní příklady. Já bych řekl jednu věc. V České republice je takový eh, hezký příklad toho, kdy tedy mm, prezident, eh, český prezident nedávno ehm, řekl nějaké dehonestující poznámky o Romech, kteří nepracují, ale eh, zareagovali na to čeští Romové úžasným způsobem, začali posílat své fotografie na pracovištích, ujala se toho také jedna agentura Romea, takže toto vlastně byl třeba takový dobrý příklad, takže v podstatě mnoho těch dobrých příkladů je mm, blízko, je, stačí se rozhlédnout. Děkuji a ještě paní Jafanovič, prosím. Děkuji. Děkuji, že pan Toma mi věnoval svou minutu. Eh, ne, ne, ne, vy jste... Eh, prosím, máte splně nárok na tu svou jednu minutu. No, děkuji, já jsem pouze žertovala. Já bych eh, také zareagovala na ty, respektive už nemusím reagovat na ta média, to už udělal kolega. Já se ještě vyjádřím k rovnosti mužů a žen. Hmm. V různých diskursech o e, eh, protiromském smýšlení často opomíníme otázku rovnosti mužů a žen. E, Nehovoříme třeba přímo o ženách, ale představte si, že někdo je Rom, zároveň je žena, zároveň je um, lesba, nebo zároveň, někdo je Rom a zároveň je třeba homosexuál. Takže pak to jsou ještě vlastně další uh, situace, které vám ještě komplikují to postavení ve společnosti. Chci říci, že třeba první sterilizace se netýkaly romských mužů, ale romských žen. To znamená, byly tam snahy eh, zabránit tomu, aby eh, Romové měli děti. Musíme tedy opravdu ještě hodně pracovat na to, jak do těchto politických opatření zapojit i tyto otázky, otázku um, sexuálních práv, otázku rovnosti žen a mužů. Paní předsedkyně ještě žádá, aby eh, tlumočení ještě pokračovalo přes dohodnutou dobu, takže já vás ještě poprosím o jednu minutu. A potom paní Soraya Post už zakončí toto zasedání v angličtině. Mm, Tlumočníci tedy bohužel už eh, mají jiné závazky, omlouvají se. Nikeronské zajednice. Sve dotle, dok ne postoje određene kvote, kao što je gospodin eh, Hamberger rekao da moraju Romi biti zastupljeni u parlamentu, isto tako kao što moraju biti određene institucije, kao što moraju biti u obrazovanju. Mora postojiti, mora postojati određena kvota jer u trenutku kad ne budemo imali kvote nećemo moći, opet ćemo se vratiti kao prijašnjih godina. 15 godina mi pričamo i dalje o nacionalnoj strategiji, o dekadi, o nacionalnim programima,